Parce que peut-être il a un petit tempérament. Moi, je commencerai. l'autre commence. Euh. Alors, il y a le polonais français. Bonjour. Bonjour, nous allons commencer notre... Dobré odpoledne. Zahajuji dnešní slyšení, dnešní slyšení, které se týká Evropského účetního dvora. Je to audit zákonnosti, řádnosti, efektivnosti a účelnosti projektu a programu Evropské unie. Zvláštní zprávy jako užitečný nástroj pro zákonodárce. Cílem je podívat se na zkušenosti našich mezinárodních kolegů, členských států, pokud je o přechod k této výkonnosti, která je k výsledkům, které Mm, potřebujeme dosáhnout a které diskutujeme na evropské úrovni. Pokud jde o Evropskou komisi a zároveň Evropský účetní dvůr, snažíme se poukázat na důležitost zvláštních zpráv v Evropské unii, jakožto nástroj, který máme k dispozici a který je užitečný pro hodnocení efektivity, účinnosti programu Evropské unie. Pozvali jsme čtyři odborníky, kteří nám poskytnou svůj pohled a doufáme, že i odpovědi na mnoho otázek. V první části tohoto slyšení to bude pan Christopher Mim, který je generálním ředitelem pro strategické záležitosti. Accountability Office americké vlády to je GAO, to je vlastně jejich místní účetní dvůr, a který se podívá právě na oblast federálních výdajů, auditu podle výdajů, podle výsledků Spojených států. To znamená zkušenosti GAO. Jean-Marie Petra, který je hlavním zpravodajem a předsedou francouzského účetního dvora, který se podívá na tento typ auditu z pohledu národního soudního Ehm, dvora auditorů, poté samozřejmě bude následovat, no, bude následovat otázky a odpovědi a poté se budeme věnovat s panem Viktorem Kaldejrom otázce eh, Evropského účetního dvora a bude to eh, eh, zároveň pan komisář Šemeta, který je zodpovědný eh, za statistiky, za audit, za boj proti podvodům Evropské komise, který vystoupí v této oblasti, pokud jde o využití indikátorů a zároveň ehm, dopady z pohledu Evropské komise budeme se zabývat této části souladem s předpisy, auditem souladu s předpisy a po této části budou následovat rovněž otázky a odpovědi. Samozřejmě že vystoupí i pan Tedeoro Skilakakis, náš zpravodaj pro tuto oblast. A nyní bych poprosil podpředsedu komise, podpředsedu našeho výboru, George Liona, který pohovoří o této problematice z pohledu našeho výboru. Eh, děkuji, pane předsedo, za eh, úvod. Já zde dnes eh, zastupuji rozpočtový výbor Evropského parlamentu, kde je naší zodpovědností schvalovat výdaje. A tady je pro nás velice důležité, abychom věděli, jakým způsobem se tyto prostředky vynakládají Eh, nakolik je vše v souladu s naším programem do roku 2020 a eh, s řadou dalších eh, programů, které financujeme a těžko se nám měří jejich dopady. V současné době nás tady opravdu zajímá debata Eh, mezi měřením eh, účinnosti podle výsledků, kterých je dosaženo pomocí těch peněz, versus podle souladu s předpisy. Já tedy doufám, že se nám podaří eh, vytvořit systém, který bude jednodušší a přehlednější. My jsme o tomto hovořili už dříve, tady o zavedení kritérií měřících eh, správnost eh, výdajů podle výsledku. A určitě nás bude zajímat, eh, co nám k tomu mohou říct, jaké zkušenosti mohou prezentovat například kolegové ze Spojených států. Náš rozpočtový výbor se setkal s zástupci vládní agentury GAO, to bylo v červenci, a tak jsme jednoduše a prostě viděli, jakým způsobem vypadá rozpočtová procedura u našich partnerů. Z hlediska rozpočtového výboru toto téma vnímáme jako velmi důležité a děkujeme vám za pozvání a za to, že můžeme spolu předsedat tomuto zasedání. Děkuji vám. Oui, s'il vous plaît, euh, nous avons déjà parmi nous monsieur Théodore. Pan Teodoros Kilakakis, který je naším zpravodajem, je již mezi námi, takže bych vás poprosil, dávám vám slovo. Well, uh, thank you. Děkuji vám. Toto slyšení považuji za důležité. Blíží se evropské volby a toto by mohlo být velké téma, poněvadž Evropou se šíří euroskepticismus. Na severu se občané domnívají, že s penězi se eh, nenakládá dobře a na jihu se na to se dívají jinak. Podle mého názoru abychom se pohnuli směrem k integrovanější Evropě. Je třeba zajistit, aby prostředky, které vynakládáme, byly vynakládány řádně. A to není nic jednoduchého. To je naše zkušenost z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Uvědomujeme si postupně, že vynakládání prostředků v EU je možné zlepšit. S většinou prostředků zacházejí členské země, ale to si nechceme brát za výmluvu. Když se podíváme na zprávy účetního dvora, tak toto uvědomění problematiky je zde zcela jasně vidět. Lepší a efektivnější vynakládání prostředků znamená eh, lepší Eh, plánování, lepší rozhodování a závěrem také lepší kontrolu. Eh, přičemž eh, zatím se hodně tedy kontrolují rozpočtové výdaje z hlediska toho, zda jsou vynakládány v souladu s předpisy. A to se týká i tedy evropských peněz. My jsme třeba viděli eh, vynikající infrastrukturu eh, rychlo, rychlotratí, kde tedy fungují eh, rychlovlaky a jezdí poloprázdné a kde jsou skvělé superdálnice a ty jsou úplně prázdné. Viděli jsme přístavy, které už byly dokončeny před pěti lety, ale dosud nemají železniční přípojku, takže nemohou fungovat. To jsou příklady velmi zjevné. A příklady, kdy kdy třeba eh, máme protihlukové stěny, eh, kde si v polích, eh, tak aby pasoucí ze krávy nebyly rušeny nevím čím. Čili skutečně vynakládání prostředků není optimální. V mnohých, vlastně ve většině členských zemí, neprovádíme jinou kontrolu než kontrolu souladu s předpisy a abychom měli zkušenost lepší než dosávadní a abychom mohli daňovým poplatníkům a voličům jasně říci, že se budeme výrazně zlepšovat, tak o to nám jde a to je cesta, jak obrátit mínění o Evropě do pozitivnějších poloh. My si myslíme, že toto slyšení nám může pomoci ve zlepšování a my máme eh, zvláštní zprávy a já jsem už několik viděl, také jsem byl zpravodajem a ty jsou v tomto ohledu velmi užitečné. Děkuji vám. Ros. Děkujeme, Teodoros. A nyní se podíváme na zkušenosti našich přátel z Ameriky, Kristof který je generálním ředitelem pro strategické záležitosti Accountability Office americké vlády. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Vice President, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane místo předsedo, pane předsedo, eh, pane zpravodaji, eh, zdravím také všechny poslance. Je mi velkou ctí, eh, že zde s vámi mohu probrat zkušenosti agentury GAO. Jak víte, naším posláním je podporovat americký kongres tak, aby si mohl plnit své povinnosti, pokud se týče finanční oblasti a skládat účty americkému lidu. A musím říct, že eh, zdravé, rozumné řízení to je, není eh, nic ceremoniálního, to je prostě běžná každodenní praxe. Po první světové válce si Evropský eh, kongres přál větší kontrolu nad vládním útratami a v roce 1921 z tohoto důvodu eh, založil agenturu GAO. Eh, zpočátku se kontrolovaly pouze účty a účtenky a eh, důkladnější audity se zaváděly postupně. V 60. letech jsme zavedli sociální programy a to znamená, že to byly další očekávání na práci GAO. My jsme tady začali provádět eh, takzvané eh, audity podle dosahovaných výsledků. Eh, časem to vše bylo formulováno do zákonu. To pro nás znamenalo významný posun v tom, co a jak máme dělat od exkluzivně finančních auditů a auditů souladu s předpisy jsme začali eh, se zabývat spíše podstatnějšími otázkami, jako je, eh, jaký efekt nám dávají eh, naše investiční programy. Čili nejenom, jestli jsou prostředky vynakládány v souladu s deklarovaným účelem, ale také, jaký přinášejí efekt začali jsme přinášet objektivní analýzy, tak, aby kongres eh, mohl tyto informace využívat při formulaci nových programů, eh, šetřit náklady a prostě, aby eh, zacházení s prostředky byly jednoduše a prostě zodpovědnější. Auditoři Eh, začínají nebo vycházejí z vládní eh, iniciativy, eh, tedy z jednotlivých programů a kontrolují, jakých efektů je dosahováno. My se opíráme o legislativní mandáty, požadavky přicházejí si z kongresu a další požadavky. Máme tedy vše zakotveno v zákonech, případně jsme úkolováni také kongresovými výbory. To jsou dvě kategorie, které eh, se starají zhruba za 90 naší práce. Celkově eh, pracujeme pro všechny stále výbory kongresu a zhruba pro 70 podvýborů. výborů v roce 2012, tedy, tady ten fiskální rok končí eh, brzy, jsme dostali přes 900 požadavků ze strany kongresu. Eh, v roce 2008 jsme provedli peer review, eh, další peer review probíhá nyní. A sice ukázalo se, že způsob, jakým pracujeme, Eh, byl výrazně odlišnější než podobné instituce jinde. A bylo to zejména tím, že, většina, že tedy většinou fungujeme na základě požadavků. My jsme si stanovili rozsah a metodiku, eh, včetně timingu, eh, personálního vybavení a tak dále. Čili my tedy pracujeme na Eh, žádost kongresu, ale zároveň eh, v provádění svých eh, odpovědností jsme nezávislí. To je důležité. V peer review byly svýrazněny dvě, dva postupy. A sice stanovení klíčových týmů a klíčových oblastí, které jsou pro nás riziky. Vše, co děláme, začínáme a končíme v kongresu. my eh, jsme v kontaktu s kongresmeny a s jejich zaměstnanci a snažíme se reagovat na ty prioritní záležitosti kongresu. Eh, další věc je eh, proces schvalování a sice znamená to také posuzování rizik, které jsou s tím či ním záměrem spojeny samozřejmě se od nás vyžadují výsledky. Každý rok eh, prezentujeme závěry. Třeba eh, v fiskálním roce 2012 jsme měli auditní zprávy více než 650 a více než 159krát eh, jsme předkládali zprávy ve výborech kongresu. Kromě toho téměř každá naše zpráva a prezentace je k dispozici na webové stránce v minulém fiskálním roce eh, jsme eh, uspořili 55,8 miliard dolarů, což znamená zhruba 105 eh, dolarů je návratnost na každý dolar, který je investován do GAO. Hnací silou za mm, našimi eh, výsledky je eh, soustředění na naše doporučení. Zjišťujeme, že naše doporučení se naplně zhruba 80 My samozřejmě eh, sehráváme klíčovou roli, pokud se týče poskytování veřejnosti a veřejné zprávě potřebných informací. Výsledkem je, že posilujeme spolupráci s kolegy, včetně vašeho eh, účetního dvora a s podobnými institucemi eh, po celém světě. Spolupracujeme také na globálních záležitostech, jako je klimatická změna a eh, globální finanční krize. Samozřejmě, že naše úkoly se rozšířují, komplikují a přesahují geografické hranice, hranice úrovní eh, vlády a národní hranice. Je to také tím, že vláda eh, v rostoucí míře posiluje spolupráci s soukromým sektorem. A dá se říci, že ta hranice mezi vládními a nevládními prostředky a organizacemi se dále smazává. My se tedy eh, musíme zabývat globálními i lokálními riziky eh, v souvislosti s dodavatelskými řetězce, eh, v otázce bezpečnost občanů, daňového systému, veřejné bezpečnosti, bezpečnosti produktů a spotřebitelského zboží. V podstatě všechno, co je důležité, si vyžaduje spolupráci napříč agenturami a přes hranice ve zprávě z roku 2012 byly byly identifikovány eh, dva principy. Za prvé budeme se pohybovat v multipolárním globalizovaném světě, budeme eh, mít eh, mnohovrstvou systém státní zprávy, zvyšující se počet faktorů, které je třeba brát v úvahu a technologický rozvoj. Ano, to, že zde máme zapojování více vrstev státní zprávy a více dalších eh, hráčů. To určitě bude mít vliv na práci Evropského parlamentu. Eh, zároveň ovšem s tím máme fragmentaci ekonomického řízení, regulace a podobně. A to samozřejmě narušuje eh, koherenci a tak dále. To mně se zdá, že to je eh, velice dobrý popis, ačkoliv se týká Evropy, popis také eh, víze, které stojí před spojenými státy. A takto narůstá také naše role v tom, že poskytujeme příslušným agenturám a zároveň eh, vládním úřadům potřebné informace. A to, tím se dostáváme možná k tomu nejdůležitějšímu abychom co nejefektivněji posílili účinnost vlády a řízení eh, v 21. století, je třeba se právě více a více soustředovat na ono řízení. To znamená propojování organizací, rezortů a tak dále. To znamená, že naše audity, audity zaměřené na výsledky, budou čím dál tím důležitější. A my se snažíme eh, je stále eh, více soustředovat právě na governance. Budou nás zajímat, tak jako nás už zajímají, příspěvky jednotlivých programů do celého, eh, do celého systému a jejich celospolečenský dopad. Tyto přístupy eh, eh, to je skutečně eh, rozdíl oproti tomu, když se navězdíváme čistě sektorově, třeba jenom na vzdělávání, jenom na nezaměstnanost a tak dále. Nás tedy zajímá tedy samozřejmě toto, jak fungují jednotlivé programy, ale také, jak se navzájem ovlivňují. V praxi to znamená, že zde máme eh, několik eh, eh, několik dalších principů, které musíme dodržet a ty máte v mých dokumentech. Ehm, jednotlivé kroky, které tedy děláme, tak ty se zaměřují na konkrétní výzvy pro jednotlivé agentury. Ale máme také program pro vysoké riziko, Máme program pro eh, výkon vládních úřadů, výsledky a eh, zákon o modernizaci. To je prostě náš přístup eh, k výzvám 21. století. Já bych to možná trošku rozvedl. Takže především, pokud se týče toho našeho vysoce rizikového programu, Eh, my se snažíme dokumentovat výzvy řízení v komplexním vládním prostředí. Tento program byl zahájen v roce 1990 a zaměřoval se zpočátku na ty operace vlády, které byly zranitelnější. Eh, byla tam, byla tam nebezpečí plítvání, zneužívání a tak dále. Eh, nicméně Eh, zjistili jsme, že, jsou, eh, že problémem jsou, je špatná spolupráce mezi organizacemi, například mezi zadavatelem a dodavatelem. A eh, proto jsme se zaměřili na tyto oblasti jako transformační oblasti. Dnes máme 30 oblastí pro rok 2013, které považujeme za vysoce rizikové. A dvě třetiny z těchto problémů se týkají eh, mezirezortního. Eh, my bychom si přáli, eh, kdyby federální vláda byla méně fiskálně ohrozitelná problematikou globálních klimatických změn. My tedy víme, že každá vládní agentura pracuje po své linii, takže Eh, je to ještě komplikovanější, nicméně je třeba zajistit eh, koheznost eh, navzdor, na, napříč všemi rezorty. Další problém je přesahování duplikace a fragmentace. My třikrát do roka podáváme zprávu právě k této problematice. A my jsme eh, nyní eh, poskytli eh, fokus na 162 problematických oblastí a navrhli jsme více než 380 akcí k řešení. Čili dá se říci, že tyto naše tři zprávy ročně se týkají vlastně všech rezortů vládních, všech vládních agentur a tak dále. Trošku nás těší, respektive dali jsme eh, na své webové stránky takzvaný action tracker, což znamená sledování toho, jak se plní akce, eh, které jsme, které vyplývají tedy z našich tří zpráv ročně. Eh, my jsme vydali zprávu letos v březnu a zhruba 12 eh, bylo řešeno plno, plně, za minulý rok 66 částečně a zbytek vůbec ne. My, my se snažíme, aby mm, to plnění bylo rovnoměrnější napříč jednotlivými rezorty. A to se týká také sladěvání cílů jednotlivých agentur v oblasti eh, rozvoje pracovních sil, exportu a tak dále. To také znamená, že jednotlivé agentury by si měly stanovit eh, cíly a identifikovat eh, ty, s nimi chtějí spolupracovat. Takže to by mělo, být, to mělo vést ke koordinovanějšímu transrezortnímu přístupu. Eh, my jsme také eh, v červnu letošního roku vydali eh, velkou souhrnou zprávu a opět identifikace problémů, kroky k implementaci návrhu a tak dále. Závěrem bych tedy potrhnul, že za posledních 40 let se podařilo to, že máme jakýsi komplexní auditní přístup Odpovídá to složitosti vládních úkolů. A jak se tato komplikovanost dále prohlubuje, eh, musí se také náš přístup dále vyvíjet, tak abychom mohli ty, kteří rozhodují, eh, zásobovat těmi správnými informacemi a upozorňováními třeba na vznikající výzvy prostředí řízení a politické prostředí se komplikuje a jestliže my máme eh, pro ně být nadále eh, relevantní, musíme být schopni reagovat na současné výzvy. Eh, pane místo předsedo, pane předsedo, pane zpravodaji, dámy a pánové, na tomto zatím skončím. Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme vám, pane Milne, a nyní se podíváme po této zkušenosti americké na zkušenosti, které mají francouzské účetní dvory. Jean-Marie Bertrand je hlavním zpravodajem a předsedou komory francouzského účetního dvora a nyní ho poprosíme o jeho příspěvek. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, dovolte, abych na počátku mého vystoupení poděkoval vám, vážený pane předsedo, za to, že jste pozval náš účetní dvůr francouzské, abychom se podívali z našeho pohledu v rámci tohoto veřejného slyšení na audit podle výsledku, abychom se podívali na hodnocení zákonnosti, řádnosti, hodnocení efektivnosti, účelnosti projektu a programu EU. Jsem nesmírně rád, že, jsem, že jste mohu vystoupit po zástupci GAO, my s nimi máme opravdu velice dobré vztahy, jsme oba dva, jsme součástí Mezinárodní organizace nejvyšších orgánů pro kontrolu veřejných financí Intosat. Pan Didier Miko, který je předsedou našeho účetního dvora, mě poprosil, aby ho omluvil, bohužel nemůže se zúčastnit dnešního setkání, protože musí vystoupit, musí zastupovat nejvyšší radu veřejných financí v Národním shromáždění. Samozřejmě, že mu velice líto, protože zde nemůže být dneska. Byl by si přál, aby mohl odpovědět na vaše otázky. Já se samozřejmě pokusím ho nahradit. Předtím, než se podíváme na to, jak náš soud nahlíží na audit podle výsledku, dovolte, abychom se podívali na jednotlivé mise, které plníme. Náš účetní dvůr máme jurisdikci, která je administrativního charakteru, která je nezávislá na výkonné a legislativní moci. To znamená, že připravujeme svobodně naši práci na základě rozhodnutí z 25.7.2001 ústavní rady. Je to taková svoboda programování naší aktivity, která, naší aktivity, které zaručují naši nezávislost. Pokud jde o naši práci, reagujeme především na tři hlavní osy, a to je nezávislost, kontradikce a kolegialita. Máme dvě historické mise, a to je jednak řízení veřejných financí, administrativy a zároveň poté i samotných účtů Eh, veřejných účetních, eh, máme veliké pravomoce v této oblasti, pokrýváme jednotlivé účty, veřejné řízení, to znamená to, co se týká státu, jednotlivých hospodářských subjektů, institucí, dále je to z oblasti sociální ochrany, samozřejmě ehm, pokud jde o finanční objem, tato oblast je ještě důležitější než samotné účty veřejné zprávy. Dále no, jsou to samozřejmě různé veřejnoprávní podniky nebo organizace, které těží z různých veřejných fondů možností. Dále no, je to kontrola účtu, teritoriálních orgánů. My samozřejmě to ne, neřídíme přímo, máme zde regionální komory účetního dvora, které mají svou vlastní jurisdikci a my samozřejmě společně na základě spolupráce s těmito regionálními účetními dvory společně hodnotíme, snažíme se samozřejmě kontrolovat i místní finance a my eh, na začátku příštího měsíce představíme první zprávu v této oblasti, takovou syntézi veřejných financí na místní úrovni. Zároveň se snažíme verifikovat využívání určitých soukromých fondů, finančních prostředků, které získávají různé orgány, instituce, například prostřednictvím různých darů, prostřednictvím štědrosti různých orgánů, a které poté by mohly představovat určitou daňovou eh, výhodu. Pokud jde o kontrolní aktivity našeho účetního dvora, ty se zaměřují na dva aspekty. Především je to kontrola souladu. Kontrola souladu, účetní dvůr tím kontroluje Um, správnost, řádnost jednotlivých operací, účetních a samozřejmě i dobré řízení. Pokud uh, se odhalí jakékoliv nesrovnalosti, tak můžeme uh, uvést určitou soudní proceduru, která poté povede k tomu, že jednotlivé veřejné účetní budou muset nést odpovědnost a pokud jde o správce těchto finančních fondů. My samozřejmě nemůžeme nějak spochybňovat přímo jejich odpovědnost, ale můžeme například se obrátit na eh, takový dvůr eh, finanční kázně, ta má rovněž svou vlastní jurisdikci a náš předseda našeho účetního dvora jim předseda může například um, udělovat různé pokuty těm, kteří porušili finanční předpisy v této oblasti. Náš účetní dvůr rovněž provádí audity podle výsledku, to znamená jednak vztahy mezi finanční prostředky, které mám k dispozici a výsledky, to znamená účinnost využití a zároveň vztah mezi výsledky a cíle, cílemi, které jsme si stanovili, to znamená efektivnost. Tento audit podle výsledku se týká jednotlivých um, institucí a nebo konkrétních veřejných politik. Tomu se ještě za chviličku budu věnovat. Pokud je o kontrolní aktivity. Máme zde například i ehm, oblast veřejných financí, které řídíme jednak teda na jedné straně je to stát, na druhé straně je to například sociální zabezpečení a poté jsou to místní finance. V nedávné době eh, jsme ještě převzali dvě další mise je to jednak certifikace účtu státu a sociálního zabezpečení a to od roku 2006. A zároveň, to je ta druhá aktivita, pomáháme parlamentu a i naší vládě v hodnocení veřejných politik a to je mise, kterou se zabýváme od roku 2008 na základě ústavní rady. V těchto čtyřech oblastech, to znamená kontrolovat, soudit, certifikovat a hodnotit, máme k dispozici 411 zaměstnanců, z toho 228 mají soudní pravomoce a 211 administrativních zaměstnanců, to je z roku 2011. Snažíme se zajistit zákonnost, kvalitu řízení veřejných financí a zároveň poctivost správců zároveň se snažíme eh, podívat na orgány z rozhodovací pravomoci, na všechny nedostatky této oblasti a samozřejmě navrhujeme i různé reformní aktivity. Proto velice často například přicházíme s určitými doporučeními, snažíme se po, určitých, eh, po určitém období verifikovat jejich plnění, rovněž vydáváme výroční zprávu každoročně, máme tam i naše doporučení, se kterými přicházíme v různých, díváme se na to, jak byly splněny z předchozího období. Po tomto krátkém vystoupení dovolte, abych se podíval na důležitou reformu eh, v oblasti veřejných francouzských financí. Asi tak před 12 lety jsme ji zavedli, umožnila větší transparentnost veřejných účtů s takovým eh, jasnějším prezentováním z um, mm, situace v oblasti rozpočtu a majetku státu a zároveň jsme posílili kontrolné pravomoci parlamentu. Tato reforma modifikovala zásadním způsobem to, jak účetní dvůr vykonává své mise v současnosti. Více než 40 let veřejné finance ve Francii po druhé světové válce byly řízeny nařízením eh, z ledna 1959, který se týkal výdajů státu, samozřejmě, že i příjmu. Výdaje byly rozloženy po jednotlivých kapitolách, po jednotlivých ministerstvích ministerstvech, podle toho, jak funguje naše státní zpráva ovšem nevěnovali pozornost účelnosti využívání těchto veřejných prostředků. Účinnost výdajů nebyla měřena. Nový organický zákon, který byl vyhlášen 1.8.2001, říkáme mu zákon LOV. Jistě víte, že první předseda Didier Miko byl tehdy zpravodajem eh, výboru Eh, našeho parlamentu je jedním z autorů eh, tohoto zákona, který se snažil renovovat rozpočtový rámec eh, v této oblasti účetnictví. Od roku 2006 je náš rozpočet rozdělen podle jednotlivých misí, podle jednotlivých programů, to znamená, jsou to mise podle jednotlivých ministerstvech, tam jsou různé programy, které se týkají veřejných politik, definovaných politik, Ehm, jsou zde, eh, to znamená, každý program obsahuje určité finanční prostředky, které se týkají konkrétních eh, akcí daného ministerstva. A to znamená, že všechno zde musí být jasně vysvětleno, všechno musím. Eh, pokud jde o počty zaměstnanců, to je samozřejmě podle ministerstva rozděleno. Ten, toto um, je takový jasný pohled na um, účelnost těchto prostředků, na to, jakým způsobem se využívají, jakým způsobem způsobem eh, eh, byly účinně využity to prostě na základě tohoto zákona. Měříme eh, výsledky v této oblasti na základě Eh, cílů, které jsme si stanovili na základě výsledků ve třech kategoriích. Je to jednak sociálně ekonomická účinnost, pokud jde o veřejné politiky a jejich účelnost pro naše občany. Dále je to kvalita služeb ze strany uživatele a účinnost, to znamená optimalizace využitých prostředků. Měříme to jasnými číselnými měřítky a e, vše je zahrnuto v takovém návrhu ročního návrhu výsledku, který máme k dispozici a cílu pro každý program a který je propojen s rozpočtem pro každý rok a samozřejmě, že mm, i v každoročně přicházíme s takovou výroční zprávou výsledků v každé jednotlivé oblasti. Tento zákon LOV se snaží i zvýšit účinnost správců veřejných financí. Máme zde jasné odpovědné osoby, máme zde jasné cíle, měříme výsledky, můžeme modifikovat rozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých programů. Samozřejmě ovšem, ale nesmíme eh, využívat, nemusíme zasahovat do jiných kategorií, pokud jde o fungování, o investice v této oblasti jednotlivých programů. Máme zde tři hlavní cíle tohoto zákona. Lepším způsobem, eh, financo, eh, lepší způsobem definovat tuto finanční politiku veřejných financí, dále jsou strategie v této oblasti a dále je to odpovědnost orgánů v této oblasti, které přichází s rozhodnutími v rámci určitých eh, nástrojů a snažíme se zlepšit samozřejmě řízení veřejných financí, pokud jde o efektivitu, o kvalitu služeb, které poskytujeme našim občanům. Na základě cílů, které byly představeny parlamentu a na základě indikátoru výkonnosti, které nám umožňují hodnotit výsledky. Tento zákon eh, trvá na tom, aby stát nejenom byl odpovědný, pokud jde o výdaje a výsledky, o příjmy, ale zároveň i určitá mm, odpovědnost za všechny aktivity v této oblasti, tak aby jsme měli ucelený obrázek, pokud jde o finanční situaci státu. Tento zákon zákon zároveň našemu účetnímu dvoru umožňuje další misi, a to znamená eh, certifikovat regularitu a eh, Mm, kvalitu výsledku a účtu, které, robíme každoročně, které děláme každoročně. Samozřejmě, že tímto způsobem jim parlamentu eh, umožňujeme lépe fungovat v této oblasti, pokud jde o hodnocení v této oblasti. Prostě od roku 2001 a dále zákon z 2.8.2005, který se týká financování sociálního zabezpečení, to je u nás rovněž veřejná záležitost a zároveň zde máme ústavní novelu z 23. 2008. Toto všechno se snaží posílit kompetence účetního dvora a, naše, a naší role v pomoci parlamentu a vládě. Čili tyto dva zákony, LOV a LOFSS, nám umožnili vytvořit i šest výročních zpráv, které podporují práce vlády i parlamentu v oblasti veřejných financí. Jsou to dvě zprávy certifikační, které se týkají našich účtů a e, státních účtů a sociálního zabezpečení. Tato certifikace se snaží přijít s um, takovým zaručením kvality těchto účtů a zároveň je důležitý ten celkový obrázek um, našeho státu, pokud jde o, um, naš, o naše uh, účty, pokud jde o sociální zabezpečení a různá rizika v této oblasti. Zároveň kromě těchto zpráv zde máme další zprávy, které se týkají veřejných uh, financí. Je to výroční zpráva o výsledcích uh, státu, která je spojená s analýzou a uplatňováním rozpočtu pod jednotlivých misí a programů. To se vždy představuje eh, před koncem eh, května každého roku. Máme asi 60 různých analýz, které podporují tuto zprávu. Jejich cílem je informovat náš parlament ohledně řádnosti, využívání prostředků, výkonnosti v této oblasti, podpory jednotlivých misí, rozpočtu, eh, rozpočtových položek a samozřejmě, že parlament eh, vždycky v tom období má možnost hodnotit, jak to vypadalo v eh, předchozím roce. A dále je to i ten zákon, který se týká eh, sociálního zabezpečení. Tuto zprávu Um, předkládáme parlamentu předtím, než se začíná zabývat touto oblasti pro následující rok. Zabývá se to i výsledky v této oblasti, především teda sociálního zabezpečení a jak, vypa- jak to vypadá se sociálními výdaji v této oblasti. A dále jsou to finanční prostředky, které máme k dispozici pro následující rok, tak jak vláda musí připravovat tyto prostředky každoročně. A zároveň máme zprávu, kterou předkládáme v červnu, a to je situace návrhu finančních všech veřejných financí. Je to zpráva, která je propojená i s veřejnou rozpravou, kterou provádí náš parlament na začátku léta každého roku. Následující zpráva, pokud je o místní finanční prostředky, budeme ji představovat za několik dní a to je v podstatě další zpráva, pokud se týká o veřejné um, oblasti, veřejné finance, tak abychom pokryli všechny tři oblasti veřejné zprávy. Dále je to výbor pro sociální záležitosti parlamentu, to znamená Národního shromáždění a Senátu, eh, může využívat právě tyto dva zákony a může provádět různé, mm, různé analýzy, které eh, my provádíme. Eh, mm, v roce 2012 jsme provedli 15 takových šetření na základě žádosti našeho parlamentu v různých oblastech, například v kinematografii nebo například Národní železnice nebo reintegrace v oblasti NATO a tak dále, náklady v této oblasti. Hmm, to samozřejmě, že náš soud společně, s, náš účetní dvor společně s, hmm, s parlamentem stanoví tato témata, tak abychom co možná nejlépe um, se věnovali různým oblastem, ale zároveň by to nemělo dopad na naši nezávislost. Tyto zprávy samozřejmě poté mohou vést k různým slyšením v parlamentu, parlamentu. Často tam pozýváme odpovědné orgány, kterých se to týká. Všechny tyto zprávy samozřejmě jsou poté zveřejněny. Ústavní novela z 23. 2008 eh, zároveň udělila další roli našemu eh, ústavnímu soudu. Máme zde článek 47, kde se hovoří následující věc, náš účetní dvůr pomáhá parlamentu v kontrole uplatňování jednotlivých akcí vlády, pomáháme parlamentu a vládě v kontrole výdajů ehm, našich financí, státních financí, aplikace v oblasti sociálního zabezpečení a zároveň hodnocení veřejných politik. Zároveň se hovoří o tom, že eh, náš účetní dvůr na základě našich zpráv ehm, pomáhá informovat naše občany. Náš účetní dvůr má obrovské kompetence, pomáháme parlamentu, vládě, v kontrole veřejných financí a zároveň pomáháme informovat naše občany. Zároveň se snažíme hodnotit veřejné politiky jakým způsobem náš účetní dvůr realizuje tyto audity výsledků, kdy se podíváme na ty čtyři hlavní mise, kontrolovat, soudit, certifikovat a hodnotit. Jsou to mise, kontroly, hodnocení, které jsou propojeny právě s auditem na základě výsledku. Ovšem pokud jde o samozřejmě, že certifikace a ty možnosti souzení v této oblasti jsou neoddělitelné E, my v této oblasti samozřejmě se snažíme hlavně e, na základě historických možností, ne, historický, historického poslání, kontrolovat dobré využívání veřejných financí. Jsme samozřejmě využíváme veře, kontrolujeme veřejné prostředky, oznámujeme výsledky, naši pracovníci kontrolují jednotlivé účty, situaci jednotlivých organizací v různých kategoriích výdajů, fungování, investice, interní kontroly a tak dále. Ovšem tato kontrola to neznamená pouze takzvaná kontrola stricto sensu. Zároveň jsou to veřejné politiky, které jsou důležité, například, které mm, jsou důležité pro daný orgán, který je kontrolovaný my nevytváříme ty cíle a indikátory sami, my máme určité hlavní cíle stanoveny, které jsou stanoveny například našimi zákony v rámci zákonu LOV, nebo které máme definovány na základě kontraktu mezi státem a veřejným orgánem, na základě určitých kontraktů cílů a prostředků, kde se snažíme hodnotit výsledky eh, v této oblasti. Samozřejmě, že pokud zjistíme, že některé indikátory nejsou dostatečné, tak navrhujeme samozřejmě jiné možnosti, jiné indikátory, pokud je o kontroly našeho účetního dvora, kdy potom oznámujeme jednotlivým orgánům, dojde k určitému námitkovému řízení a poté přicházíme s konkrétními doporučeními. Zároveň hodnotíme veřejné politiky, jednak pokud jde jednak z vlastní iniciativy, nebo když nás o to požádají parlamentní výbory. Toto hodnocení se týká veřejných politik celkově a ne mm, jednotlivých ustanovení nebo jednotlivých organizací. Toto hodnocení se týká konkrétních cílů, mm, samozřejmě prostředků, procesů, které se využily a hlavním cílem je podívat se to, jak je daná politika organizována, implementována, jak je koherentní, účinná, jak je efektivní a užitečná. Pokud je o tato hodnocení, účetní dvůr může využívat i externí experty, různé analýzy, různé vzorky, můžeme mít k dispozici různé mm, průzkumy, pokud jde o mm, zkoumání dané politiky, snažíme se identifikovat propojení mezi jednotlivými možnostmi, které by mohly eh, vysvětlit většinou výsledky těchto veřejných politik. Je to transversální oblast, pluridisciplinární oblast na základě partnerství, srovnávání. My se samozřejmě snažíme porovnávat výsledky se zahraničím. Snažíme se samozřejmě o dosažení konkrétního pokroku v této oblasti. Toto hodnocení se snaží vytvářet indikátory, které jsou nejlépe uspůsobeny pro tuto oblast a zároveň se snažíme hodnotit tímto způsobem veřejné politiky. Je to samozřejmě um, obtížná práce, proto většinou tak ročně přistupujeme asi ke čtyřem nebo pěti hodnocením tohoto charakteru. V roce 2012 účetní dvůr hodnotil například i politiku boje proti tabákovým výrobkům a zároveň politiku podpory podnikání. Tato hodnocení, o tato hodnocení nás požádal výbor pro hodnocení a kontrolu našeho parlamentu a zároveň jsme z vlastní iniciativy hodnotili pomoci biopalivům a zároveň eh, životních pojistek na závěr, kromě výroční zpráv na základě zákona LOV a LOV FSS, o kterých jsem hovořil, rovněž eh, máme různé formy kontroly výsledku. Jsou to jednak definitivní eh, výsledky, které poskytujeme jednotlivým orgánům a které nejsou veřejné. Předkládáme je výborům Evropského parlamentu pardon, našeho parlamentu. A dále jsou to hodnocení, které předkládáme přímo vládě, pokud jde o řízení jednotlivých služeb našeho státu, které pravidelně oznamujeme parlamentu každé dva měsíce a musí na ně reagovat konkrétní ministři. Každý rok předkládáme 30 až 40 takových zpráv, které ve většině případů jsou veřejné. Dále jsou to různé zprávy, které se týkají veřejných podniků a které rovněž eh, předkládáme jednotlivým eh, podnikům, vládě a které rovněž předkládáme parlamentu Dále zde máme výroční veřejnou zprávu a tematickou zprávu. To je zpráva, to jsou zprávy, které jsou veřejné a které se týkají konkrétních tématů. Máme asi 15 takových zpráv ročně. Jednak je to zaměřeno na veřejné orgány, ale i na naše občany a pokrývají takové širší oblasti. Je to taková syntéza různých oblastí kontroly naše účetního. V posledních šesti měsících jsme vytvořili různé eh, tematické zpráv, pokud jde o pracovní trh, teritoriální organizaci státu, zprávu v oblasti obnovitelných energií, dále je to záchrana banky Texia a tak dále. To znamená, že máme opravdu rozsáhlé pravomoce um, posledních 15 let. Přijetí zákonu LOV v roce 2001 umožnil zásadním způsobem změnit prezentaci rozpočtu tím, že zde máme možnost měření účinnosti, efektivity veřejných výdajů, i když, jak už jsme zdůraznili v listopadu 2011, to znamená 10 let po přijetí zákona LOV, perspektiva nového řízení těchto velkých českých politik veřejných je založena především na výsledcích. My bohužel v této oblasti jsme zaznamenali trošičku nechuť ze strany veřejné zprávy a Samozřejmě mám pocit, že v některých oblastech se mohlo postupovat ještě rázněji. My jsme nezávislí na vládě i na parlamentu a tím pádem skutečně se snažíme přispívat k řízení veřejných financí. Kromě doporučení, které přicházíme, naše hlavní mise je poskytnout eh, občanům informace o využívání veřejných financí na základě článku 15 deklarace našich občanů, kde, kde my musíme vždy veřejně informovat o využívání veřejných prostředků, pokud jde o veřejnou zprávu. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme panu předsedovi Jean-Marie Venfránovi. A nyní je čas na otázky, příspěvky do debaty. Yes. Vous avez le temps pour euh, avoir des écouteurs. Máte čas nasadit si sluchátka? Jako Pierwszemu Tak eh, a teď dám slovo nejdříve panu zpravodaji, panu z Kilakasovi, pak eh, pan poslanec Balčitis a paní poslankyně Ayala Sender i pan posel Mulder. A poté pan poslanec Mulder. Takže nejdříve pan Teodor Skrobakis. I would like to start a... Chtěl bych eh, začít eh, otázkou na pana Mima. K tomu eh, high risk programu. Podle mě to bylo velmi zajímavé. Já jsem se v posledních dvou letech pokoušel zavádět eh, OLAFu, což je agentura pro boj proti finančním podvodům. Eh, myšlenku, že by tedy měly ty vysoce rizikové oblasti eh, vyšetřovat z vlastní iniciativy. Mě by zajímalo, jak se to dělá u vás. Otázka je taková. Když naleznete určitou eh, vysoce rizikovou oblast, eh, jak postupujete dál. Děkuji za tuto otázku. Ten high risk program je výsledkem frustrace v kongresu, protože absolvovali jsme sérii eh, skandálu na vysoké úrovni a problémem špatného, plnění špatných výsledků u mnohých agentur a to prostě trvalo rok za rokem, mnoho let. Takže my jsme vlastně vybrali určitou skupinu, řekněme 30, tak jak je to dneska, a zaměřili jsme se na ně. Doufali jsme, že se na to agentury více zaměří, zejména tedy jejich eh, vrcholní, vrcholové vedení, a my jsme, tedy pokud my identifikujeme něco jako high risk a tomu předchází velká práce, tak eh, to potom je věc, eh, na kterou se auditoři eh, v několika dalších letech zaměřují. My velice úzce, ale přesto nezávisle spolupracujeme s lidmi z z jednotlivých agentur a snažíme se opravdu identifikovat velice přesně, v čem ty problémy jsou, v čem ta rizika jsou. E, třeba jsou to problémy ve spolupráci třeba s dodavateli, nebo někdy to bylo řízení komplexních e, smluv, komplexních kontraktů, akvizic. To jsou příklady. Čili my jsme velice úzce, respektive velice úzce spolupracujeme s těmi, kteří se to týká. Co dva roky vydáváme eh, zprávu a eh, my tedy eh, tam máme identifikovaný zhruba 30 oblasti vysokého rizika. Každé je věnováno jenom pár stránek a je tam tady napsáno, co je třeba činit a co děláme my. Případně, co by podle našeho názoru měl provést kongres, eh, aby eh, se to napravilo. Eh, jsou problémy, které se na poprvé napraví, jsou problémy, které se nám vracejí myslím, že vláda s tím může být velice spokojená. Děkuji, pan poslanec Balčitis. Děkuji. Já jsem měl takovou představu, že nejdříve promluví pan Caldero, tedy předseda našeho účetního dvora. Mám otázku na zástupce eh, americké strany. Existují u vás eh, případy, kdy vy eh, provedete konkrétní úkol ale eh, nemůžete výsledky předložit kongresu, poněvadž jeden členský stát Unie není schopen poskytnout příslušné údaje. A druhá otázka. Eh, Rozuměl jsem tam správně, že eh, rozpočet vaší instituce je, má prostě vazbu na 550 milionů dolarů a vy jste řekl, že tedy Eh, každý z těch dolarů se vrátí 105 násobně. Čili jak to vlastně funguje? Eh, jsou tam nějaká, řekněme, eh, povinná kritéria, povinné konkrétní indikátory pro vládní programy a jaké jsou cíle v jednotlivých případech? Děkuji. Tak ta první otázka, která se týkala údajů, to patří skutečně k těm nejzásadnějším výzvám a e, často to stojí mnoho času. Často to není pouhá otázka Eh, taková, že bychom potřebovali nebo byli závislí na eh, kvalitních informacích od jednotlivých států, ale spíše od vládních agentur. My prostě máme k mnoha údajům prostě vlastní přístup, takže eh, oni nás nemohou zdržovat. Nicméně, tady pan kolega o tom také hovořil, je třeba zajistit to, aby agentury měly dostatečné informace o výsledcích, které se od nich očekávají. A e, často e, máme jako výzvu zjistit, kolik e, ty, ten či onen program skutečně stojí. A to znamená, že my musíme provádět přeskumy spolehlivosti údajů a tak dále to je časově náročné a eh, v případě, že se nám ty informace zdají nespolehlivé nebo dostatečné, tak to musíme nahlásit kongresu. A často tedy e, říkáme těm agenturám, v čem se mají zlepšit, že tedy například je třeba měl lepší informace. Já se skutečně můžu eh, ptát eh, ředitele nějakého programu, eh, prosím, jak řídíte ten program, když ani nevíte, jakou máte třeba výkonnost. Pokud se toho rozpočtu týče, další otázka. My procházíme každoročním procesem přidělování prostředků jednotlivým kapitolám a svůj rozpočet předkládáme ke schválení přímo kongreso a my eh, tady jsme pod eh, pod eh, jaksi sledováním, pod, pod dozorem výboru, který te po položkách prochází a zajímají ho samozřejmě také výsledky a tak dále. Ptají se nás, jak zjednodušit, zlevnit své fungování, Myslím, že eh, to není jenom u nás, eh, ten tlak na zjednodušení a zlevnění eh, fungování byl velký a důležité je, aby politici, kteří přijímají rozhodnutí, dostávali od nás informace, které potřebují a kdy je potřebují. My jsme zaznamenali poměrně značné úspěchy, takže máme také určitou autoritu v očích těch výborů, které schvalují naše rozpočty. My máme vždy strategický plán na každý rok, to je náš základní dokument. Máme tedy eh, plány eh, žádoucí výsledků, No a pak se to samozřejmě porovnává té první část, eh, tedy proskum, eh, přeskumu a je to tedy jak eh, v rozpočtovém výboru, tak v kontrolním výboru. Děkuji vám. Nyní se hlásí Ines Ayala Sanders <coughs> do debaty. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat oběma řečníkům a Poprosím o několik objasnění. Nyní se obracím na zástupce agentury GAO. A chtěla bych mu položit tuto otázku. Jaké zkušenosti máte s řízením jednotlivých mechanismů v souvislosti s finanční krizí a rozpočtovou krizí, zejména tedy jsou finanční krizi, kdy docházelo k zestátnění jednotlivých bank. A dále kontroly ex ante. Jde o peníze, které byly investovány do bank, aby mohly být zestátněny. Bylo to kontrolováno ex ante nebo pouze ex post? To je má první otázka. A nyní druhý dotaz. Vaše agentura je čistě eh, veřejnoprávní nebo eh, je omezena pouze na veřejný rozpočet. Je tady možnost provádět odpovědějící šetření i v oblasti soukromých eh, peněz, tak jak to naznačil kolega z Francie. A nyní kongres vypovídáte, hovoříte před eh, každým jednotlivým výborem podle jednotlivých témat, a nebo eh, docházíte na plénum kongresu a tam sdělujete své informace. A dále Ověřování a kontrola programu, kde se jedná o rozpočet jednak USA a jednak o rozpočet OSN a dalších mezinárodních organizací. Jak k tomu přistupujete, kde jsou možné obtíže a jak přesně se kontroly provádí, jak eh, školíte a vzděláváte auditory, jde to formou celoživotního učení nebo jak přitom postupujete. Pane předsedo, já nevím, zda mohu i hned položit otázku ještě dalšímu hostovi. Ano, děkuji. Děkuji, pane Bertone, za vaše vystoupení. Chtěla bych se ještě vrátit k tématu evropské krize. Do jaké míry kontrolujete vy na francouzském účetním dvoře francouzský rozpočet? Například, jak kontrolujete jeho zapojení do Evropské bankovní, do reformy evropských bank. Jakým způsobem se kontrolovaly využívání těchto veřejných financí? Jedná se taky eh, jistý mezistátní orgán jiného druhu. A dále, vy jste samozřejmě čistě veřejná instituce, máte odpovídající kompetence, ale vy jste navíc řekl, že či respektive jste se odvolával někdy na externí odborníky. Jakým způsobem tady postupujete? Máte s nimi konkrétní smlouvy, nebo jak přesně se eh, je tedy vytvořen eh, tento vztah, eh, tato spolupráce? A dále. Učitní dvůr tradičně jedná ex post, ale francouzský účetní dvůr má pomocí svého orgánu LOLF nyní možnost, jak se to popsal, Provádět kontroly ex ante, například plánování vlády. Řekli jste, a je to pravda, že tady je svoboda plánování, což zajišťuje nezávislost. Ale samozřejmě musí to předpokládat skutečnost, že se jedná o témata, která souvisí s zájmem francouzských občanů není možné se zaměstnávat tématy, které jsou jaksi zcela odtržené vůbec od představy běžného francouzského občana. To by nebylo smysluplné. Tedy, o jaký typ eh, diskuze se jedná? Eh, z čeho vlastně vzešlo to vytvoření orgánu Wolf? A dále, eh, týká se to zkušeností francouzského úředního, učeního dvora. vyšlo jste najevo, že vy máte obrovskou publikační činnost a já se tedy ptám, jakým způsobem má eh, veřejnost přístup k těmto eh, publikovaným informacím. A dále, jakým způsobem zajišťujete transparentnost své pracovní metody? Vy jste to vysvětloval, ale tam zde sedí i pan Caldeira a my mu vždy jak si nadnášíme naše požadavky a já se ptám, u jakých programů zcela konkrétně jste co přesně kontrolovali, účty, doklady a tak dále, tedy do jaké míry přesně je to transparentní, kam až zasahujete. Děkuji. Děkuji vám. Tak, jak jste si všimli, nastala klidná demokratická výměna předsednictví, tedy za předsednickým stolem. A jelikož eh, otázky eh, dostali oba naši přednášející, tak já tady požádám že pana Nino o odpověď a poslé, posléze pana Bertrana. Můžeme to takhle udělat? Děkuji vám. Děkuji za otázky. Já jsem si je snad eh, poznamenal, kdybych měl něco zapomněl, připomeňte mi to, prosím vás. První otázka se týkala auditu eh, finanční krize. My jsme sehrávali důležitou roli při informování kongresu ve dvou aspektech. Za prvé to byla legislativa eh, v oblasti eh, záchrany zejména banka, bankovní institucí, to byl program TARP, a my jsme byli nuceni vypracovávat zprávu každých 60 dní a překládali v kongresu. Eh, pak jsme měli program eh, hospodářských eh, pobídek, to bylo 60 milionů pardon, 60 miliard a to bylo na začátku a nakonec to bylo zhruba 250 miliard, které šly do států a Eh, pak eh, jsme se snažili odhadnout, eh, jakou zaměstnanost toto vygenerovalo. Čili měli jsme tam celkem tři různé požadavky ze strany kongresu. Ta velká reformní legislativa ve Spojených státech, tedy legislativa finanční, Ehm, měli jsme zhruba 40 zákonných požadavků na zprávy, které jsme povinni předkládat o tom, jak regulace ehm, byla tedy postavena, zda byla včas a řádně implementována a tak dále. Ehm, bylo toho hodně velký rozdíl oproti obvyklému fungování GAO a tím se vracím k předchozí otázce bylo to, eh, že jsme eh, fungovali s periodou dva měsíce, 60 dnů, to bylo velice neobvyklé, eh, nicméně pomohlo to v tom, že kongres dostal informace téměř v reálném čase. Tak otázka ex ante versus ex post. Kongresmani se nás často ptají na názory na legislativu, zejména eh, pokud jde o nové programy, jak vidíme jejich konstrukci, jestli je to dobré nebo ne. Já eh, myslím, že eh, abych to tady podepsal, abych to tady popsal, není to zas tolik formální postup, je, je to spíš Eh, takové dotazy na to, abychom eh, odhadli to či ono na základě našich předchozích eh, zkušeností. A my skutečně se snažíme, že když tedy vzniká legislativa, ze které by pro nás mohl do budoucna vyplývat určitý mandát, pak si to prověříme předem, abychom věděli, nakolik jsme schopni tento mandát, předpokládaný mandát plnit. Čili my skutečně ex ante v tomto smyslu provádíme, ale je to eh, nesystematické, je to ad hoc, je to na neformální bázi. Privátní versus veřejné prostředky. Tak my máme za zodpovědnost sledovat eh, každý federální dolar eh, na celé jeho životní cestě. To se samozřejmě týká eh, také regulatorních dopadů, ale eh, my nemáme výhradní program, který by se věnoval pouze soukromým eh, prostředkům. Pokud se týče toho programu TARP, kdy se veřejné prostředky dávaly na sanace privátních subjektů, tak to jsme samozřejmě museli sledovat, eh, co se děje s veřejnými prostředky eh, takto použitými. Je to eh, věc, která, kterou dostáváme tedy v podobě requestu, požadavku. No a je to v podstatě tedy takový ten federální rozměr privátního angažmá. Pokud se týče eh, dotazů výboru, takže, jak říkám, my eh, dodáváme informace všem eh, řádným výborům a asi 70% výboru Je to zhruba 160 různých zpráv, většinou teda do podvýboru, 160 zpráv ročně. Já musím říct, že kolegové eh, eh, se podle toho, co, na čem zrovna pracují, tak podle toho prezentují v příslušném výboru. My se snažíme prostě, aby to bylo jaksi setkání expertů eh, z téhož oboru. Pokud se týče problému s OSN a s mezinárodními organizacemi, já jsem to smíněl jenom stručně, tedy že sledujeme celý životní cyklus každého federálního dolaru. Týká se to eh, programu pomoci rozvojovým zemí eh, nebo programu OSN. Eh, zde ten, ty prostředky od USA jsou samozřejmě pouze částí prostředků, které se využívají pro tento účel, ale samozřejmě spadá to do naší zodpovědnosti. Takže jsme, je naším úkolem být schopni vysvětlit, co se děje a jak se to vyvíjí, jaké jsou výsledky, čili tam také provádíme audity. Já kromě toho, že pracuji v GAO, předsedám také ve výboru v OSN, který podporuje valné schromáždění eh, právě formou eh, dohledových a dozorových činností. To je další eh, vlastně způsob, jak GAO spolupracuje. Pokud se týče auditního tréninku, eh, tak my samozřejmě máme eh, máme eh, normy, každý musí absolvovat alespoň 8 10 hodin vzdělávání v průběhu dvou let. To musí být každý. Pokud já třeba nesplním tu kvotu 80, tak prostě se musím vzdát své pozice. Znamená to profesionální konference, eh, specializovaný eh, tréninkový program a tak dále. Čili eh, skutečně my se snažíme takto držovat kondice. Pokud se týče transparentnosti, kdokoliv z novinářů nebo z veřejnosti Eh, má právo na informace, jaké jsou cíle naší práce, z čeho vycházíme a tak podobně. Čili v podstatě eh, a vždycky jsme schopni říci, eh, že eh, výsledky budou tehdy a tehdy, zhruba takové a takové. Eh, my ty výsledky nevlastníme, to je veřejná záležitost. Jakmile je zpráva hotová a vydaná, tak my de facto Eh, můžeme zdržení, tedy můžeme vydání zprávy pozdržet eh, maximálně 30 dní, abychom ho byli schopni třeba eh, prezentovat předem na tiskové konferenci nebo něco podobného, ale pak to jde prostě na webové stránky, je to veřejně přístupné. A kromě toho veškeré naše pracovní dokumenty, Eh, tak ty jsou samozřejmě v utajení, eh, nicméně eh, v podstatě podleháme kongresovému dozoru. Není to tak možná úplně zákonně stanoveno, ale v podstatě dodržujeme tuto proceduru. Jako organizace si myslíme, že to je v podstatě, tak to bychom měli dávat příklad. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, myslím, že paní Ayala Sender eh, je velmi spokojená s vaší odpovědí. Eh, tak, a pokud jsem to správně pochopil, část otázek směřovala i na pana Bertrána, proto bych ho poprosil o odpověď a zároveň bych rád oznámil s radostí, že je mezi námi pan komisař Remeta. Nyní dám slovo panu Bertranovi. Já se pokusím, pane předsedo, být tak přesvědčivý, rychlý a efektivní, jako můj kolega Christopher Čeli. Kontrola soudu, našeho účetního dvora, jakým způsobem jsme reagovali i v tom období evropské krize způsoby. Jedna globální. To jsou kontroly, které provádíme několikrát ročně, obecně u veřejných financí. To znamená, je to uplatňování rozpočtu v květnu, v červnu, je to zpráva, která se týká celkových veřejných financí a opětovně se k tomu vracíme ve výroční zprávě v únoru každého roku. To je vždy příležitost podívat se na všechny věci, které mají finanční dopad. Samozřejmě, že finanční krize měla přímý dopad na rozpočet, jednak těmi otevřenými finančními prostředky a garancemi a my se k tomu vyjádříme. To je první možnost. Druhá, to jsou kontroly. Kontroly jednak centrální francouzské banky, která je součástí spadá pod Evropskou centrální banku. My kontrolujeme, kontrolujeme i plán finanční pomoci našim bankám, pokud jde o garance, o finanční prostředky státní. Máme několik specifických zpráv, které jsme připravili v tomto ohledu a které byly publikovány. Nová dohoda, pokud jde o dohodu z března 2012, ta e, posílila přímou i nepřímou odpovědnost a kompetence soudu přímá ve všech oblastech rozpočtových, e, v našich analýzách v květnu a v červnu to se týká i různých programů, například právě těch programů pro stabilitu finanční, které byly představeny na evropské úrovni v Dubnu. A náš parlament například vytvořil takovou instituci, kterou my podporujeme, která se zabývá rovněž veřejnými financemi. Právě proto jsem říkala, že pan Miguel zde nemusí, nemůže dneska být, protože právě vystupuje eh, v tomto výboru, hovoří o tom, jaké jsou výhledy ekonomické které využívá naše vláda pro návrhy v rozpočtové sféře. Zde například naše vláda dneska připravila tyto výhledy pro rok 2014 a Vysoká rada musí přijít u těchto makroekonomických návrhů s určitými doporučeními, čili to se netýká přímo účetního dvora, to je takový pohled do budoucna. Druhá věc. Jak postupujeme s těmi externími odborníky. Ano, čím dál tím častěji je využíváme. Jednak je to u konkrétních záležitostí, konkrétních programů, no, občas eh, jsou součásti našeho týmu, ale někdy je pouze konsultujeme, obracíme se na ně, máme čím dál tím více těchto aktivit, které Mm, konzultujeme v různých, s různými odborníky v jednotlivých oblastech, doménách, organizujeme s nimi rozpravy, debaty. Ex ante. Ne, to ne. My máme ex post kontrolní mechanismy. Ovšem podobně jako kolegové z úřadu GAO, my jsme v přímém kontaktu i s parlamentem, a když kontrolujeme, když se věnujeme nějaké konkrétní problematice, například na základě pověření parlamentního výboru, obrací se na nás ptají se nás na mm, ta rozhodnutí, které, se kterými přišla veřejná zpráva ohledně různých hypotetických návrhů, jak zlepšit efektivitu, účinnost. Naše doporučení jsou důležité, všechny naše zprávy vždycky obsahují i seznam doporučení. Ano, jsme nezávislým s účetním dvorem. Jednak je to ta možnost té přípravy jednotlivých programů, aktivit. My to, jak to děláme, jakým způsobem. Jednak je, je to taková strategická úvaha střednědobého charakteru. To děláme každý rok, tam si stanovujeme různé strategické priority v oblasti využívání veřejných financí pro daný rok. Dále zde máme různé rizikové analýzy pro různé sektory a zároveň tuto strategickou rozpravu využíváme zároveň v takovém trojročném plánu, plánování tříletém, který, kde připravujeme vždycky roční program, výroční program na konci každého roku v prosinci pro následující rok. No, rovněž Parlament se na nás obrací vždycky v tomto ohledu někde na podzim, um, s nimi vždy již hovoříme o těchto um, plánech, většinou se to týká dvouletého období, následujícího období, například jsou tam ta různá, různé žádosti o šetření v určitých oblastech, které vyžadují hodně energie a proto je musíme plánovat dostatečně předem syntézy, publikace, to byla další otázka, Například i z roku 2008 to byla ta novela, která nám umožnila publikovat naše zprávy. Co to znamená? Zveřejňovat je na našich především internetových stránkách. Jednak tyto zprávy samozřejmě předkládáme kontrolovaným orgánům a poté v tom následujícím období je musíme předložit buď výboru pro sociální záležitosti nebo financí, podle toho, kdo nás o to požádal, a zároveň to zveřejníme na netu. Je tam i takové krátké oznámení o tom, čeho se týká tato zpráva. Pokud jde o tematické zprávy, tam organizujeme tiskové konference, všechny tyto tematické zprávy jsou rovněž propojeny s určitou syntézou, řekněme 10-15 stránkové schrnutí celé této věci, dále je to tiskové prohlášení a zároveň samozřejmě teda na základě toho tiskového oznámení se obracíme i na tisk. Transparentnost. Ano, pokud jde o kontroly. My máme, teda my se obracíme se, mm, teda to je ta kontradikce, kolegialita a transparentnost. Kolegialita. Co to znamená? My nejsme hierarchickou institucí, všechny zprávy připravujeme na základě spolupráce, dva, tři e, soudci, kteří se tomu věnují. To znamená, že je tam vždy několik našich kolegů, kteří se tomu věnují a každá taková zpráva se odhlasuje. Kontradikce. Co to znamená? Znamená to, že vždycky máme takovou v té etapě kontroly, máme takovou před, dočasnou zprávu, kterou předložíme danému orgánu, oni mohou reagovat a my až na základě toho potom účetní dvor připraví doporučení a kdykoliv něco publikujeme, tak vždy samozřejmě využíváme i reakci veřejné zprávy nebo daných eh, organizací v rámci naší zprávy. Vždy to obsahuje dvě části, samotnou zprávu a poté reakce ze strany veřejné zprávy nebo těch orgánů nebo subjektů, které, řekněme, o kterých hovoříme v naší zprávě nebo orgány, které jsme <clears throat> ověřovali, kontrolovali, to znamená, aby tyto zprávy byly transparentní. Děkujeme, pane Bertráne. Janu, Mulder je dalším přihlášeným do diskuse. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jednoduchá otázka. Prezentace pana Kaldery, předsedy účetního odbora, výroční zprávy, to je nesmírně důležitý okamžik v našem výboru. Je to zpráva DAS, buď teda dost, získáme pozitivní nebo negativní tuto zprávu. Posledních 19 let eh, byla tato, byl tento výsledek negativní, pokud je o účetní důr, protože tam je dvouprocentní chybovost povolena na základě mezinárodních pravidel. Moje otázka je jednoduchá. Řekněme, že teda tento, tato prahová hodnota těch 2% by se aplikovala na Spojené státy a váš rozpočet, jaký by byl verdikt? Pozitivní? Bylo by to pozitivní? A ptám se, zda by v takovém případě to bylo pozitivní ve Francii. <clears throat> Thank you very much. Děkujeme. Takže ještě předtím, než se obrátíme na pana Nima, vidím, že paní Krasler by chtěla trošičku ještě rozšířit vaši, váš dotaz. Budu hovořit německy. Jeden z mých spolupracovníků zjistil, že máte míru chybovosti ve výši 10%. Je to pravda? Thank you very much. I... Děkujeme. Pokud nevadí, pokud by vám to nevadilo, tak bych trošku změnil postup. Já vím, že pan jim se snaží opravdu maximálně nám poskytnout vyčerpávající odpovědi. Takže jestli dovolíte, ještě pan Lyon místo předseda položí jeden dotaz a poté poprosíme odpověď. Dobře, souhlasíte s tím takto? Navrhujeme aby to bylo stručné, to znamená otázky a odpovědi. Pane místo předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych se obrátila pana Kristofera Mima rovněž s mou otázkou, pokud jde o mm, vzdělávání, eh, různé povinné programy, pokud jde o federální rozpočet USA, které většinou se využívají na úrovni státu a ne na federální úrovni. Moje otázka zní, a to je vlastně propojeno s předchozí otázkou při auditu, máte absolutní pravomoce, pokud jde o získávání informací z federální úrovně a zda máte možnost proti ním vést poté nějakou, nějaký konkrétní uh, konkrétní zásah nebo jakým způsobem se provádí poté zlepšení výkonnosti a pokud eh, s tím nesouhlasím. My jsme, když jsme tam byli na návštěvě, bylo řečeno, že mm, mnoho států nechtělo Obamacare zákon vůbec aplikovat, i přesto, že to byl program federální vlády a byly tam finanční prostředky k dispozici. Čili v takové například situaci, co byste udělali, protože my jsme měli podobnou situaci, pokud jde o to chybovost, o odpovědnost jednotlivých vlád jednotlivých členských států, to jsou jejich účetní eh, dvory, které jsou odpovědné, jejich eh, auditoři, kteří jsou odpovědní za jednotlivé programy, proto bych se rád zeptal, jak to děláte u vás ve Spojených státech. Dobře, říká pan předseda, tím jsme ukončili seznam otázek a obracíme se na pana Mima, prosím, aby Eh, jsme si všichni uvědomili, že nás ještě čekají dva další řečníci, takže aby měli příležitost rovněž vystoupit. Ano, velmi stručně. Eh, začnu od konce. My nemáme eh, vynucovací schopnosti či pravomoci. My pouze předkládáme doporučení a návrhy kongresu. Eh, velice úzce spolupracujeme se subjekty a doufáme, že, bude, že budou implementovat naše doporučení, ale nemůžeme je nutit. Pokud se týče těch 10% eh, chybovosti, já myslím, že to bude v otázce konkrétních plateb. My máme programy, které se blíží těm 10% a to se týká také původní otázky. Máme tady požadavky ze zákona a e, tam je řečeno, že u programu e, je to 2,5% a u, e, pak to závisí také na velikosti programu. Toto je, toto je přípustná chybovost a toto začíná platit fiskálním rokem 2014, čili od října a e, tedy výrazný e, pokles je pod 1,5%. E, čili všechno, co tedy je už k těm 10%, tak to samozřejmě už není v pořádku. Ehm, toto de facto, tak se na to díváme my, ale oni kromě toho mají ještě nezávislé interní audity. Dobře, děkuji. Byla to uspokojivá odpověď, pane Skilaka, jestli Zajímalo mě ještě, jaká je průměrná eh, chybovost u federální vlády. Eh, toto číslo nemám, mohu vám to eh, zaslat. Ale v podstatě my máme různé typy programů a finančních, finančních úprav. My k tomu můžeme tedy přistupovat eh, tedy jednotlivě po programu a tady máme tedy Medicare, tam je 8,5% nesprávných plateb, což eh, je něco přes 20 milionů dolarů. To je hodně. A eh, tady jde tady je problém v tom, že jakmile jsou peníze jednou vydány, tak už je těžko je zhánit zpátky. To znamená, že eh, je třeba eh, tu kontrolu posílit spíše ještě před tím, než se peníze někam pustí. To je eh, snaha z posledních let. Dobře, děkuji vám. Tak a nyní Eh, druhá část a to bude v gesti pana kolegy eh, Kaldery, našeho zpravodaje, a pana komisaře Šemeti. Takže nejdříve, pokud souhlasíte, dám slovo panu Kaldejrovi eh, za, tady není náš zpravodaj, je z účetního dvora. Děkuji vám, pane předsedo, pane místo předsedo, pane komisaři, mm, zpravodaji. Je pro mě velkou ctí a děkuji vám, že se mohu účastnit tohoto eh, slyšení. Eh, pro mě je velice důležité, že účetní dvůr dostává příležitost eh, hovořit eh, před tímto výborem na dané téma. A mně tedy byla položena e, otázka, jak se dívá Evropský účetní dvůr na e, ten přístup e, audit podle výsledků, respektive audit podle souladu s předpisy. Před několika lety pan profesor Levy Eh, se položil otázku v tomto výboru. Co je důležitější, tedy soulad anebo výsledky? No a asi eh, budete chápat, když řeknu, že toto je otázka eh, vlastně falešná. To tady nejde o jedno nebo o druhé. Tady Musíme mít obojí. To je názor Evropského účetního dvora. A máme tady řadu důvodů. Za prvé jsou to důvody právní. Smlouvy klidně říkají, že e, dvůr musí zkoumat, e, kde se nebo kam jdou různé příjmy, jak je vše e, finančně řízeno. Toto je náš mandát. A naše finanční nařízení také stanoví eh, řádné finanční, eh, řádné finanční principy, včetně ekonomiky, efektivnosti a tak dále. Naším úkolem je tedy zrcadlit, zrcadlit eh, zodpovědnost Evropské komise, což je tedy řádné hospodaření. A my tedy skutečně jedeme podle principu zdravého, správného finančního řízení. Jde nám o řádnost a o e, správné finanční řízení. Aby to mohlo takto fungovat, musí e, Evropská komise skládat účty a Eh, po Lisabonské smlouvě také hodnotící zprávu založenou na dosažených výsledcích. Navíc my jako, eh, jako účetní dvůr předkládáme tomuto výboru eh, zvláštní zprávy, což je nezávislý zdroj informací a je to také mm, nezávislý zdroj spolehlivosti. Jak my tedy plníme své závazky, tak o tom si rozhodujeme sami jako účetní dvůr. Toto je v souladu s principem nezávislosti institucí. A pak zde máme druhý důvod, abychom tedy tyto dva aspekty nestávěli do protikladu a to je profesionalita. Náš eh, účetní dvůr, podobně jako eh, v USA je to GAO nebo eh, francouzský účetní dvůr, jsou uznávané nejvyšší orgány v této oblasti. To znamená, že pro nás jsou závazné mezinárodní standardy pro nejvyšší účetní dvory. A toto je základ, od kterého odvozujeme vlastní interpretaci našeho mandátu. A my na základě toho provádíme tři typy auditu. Finanční audit, audit souladu s předpisy a audit výsledků. Já se zastavím velmi stručně u jednotlivých eh, aspektů. Finanční to je spolehlivost eh, výkazu, eh, compliance, neboli to je ten soulad s předpisy a výsledky, tak to je vlastně efektivnost, účinnost, správnost tak dále. Tady kolegové to, myslím, už docela podrobně rozebrali ale samozřejmě, že jednotlivé typy auditů mohou být prováděny jednotlivě nebo souběžně. Na základě smluv dále se domníváme, že kombinovaný přístup je hodnější. Audity typu DAS jsou svým způsobem audity souladu s předpisy, které jsou ovšem součástí auditu finančního. Čili teoreticky domnívám se, že bychom se neměli pouze nebo příliš silně zaměřovat na rozdíly mezi těmito třemi typy auditu. To jsou prostě tři součástí. Třetím důvodem, důvodem, abychom příliš nezdůrazňovali rozdíly mezi nimi, eh, to je praktická záležitost. Otázky eh, souladu s předpisy a plnění stanovených cílů, to jsou cíle eh, navzájem provázané a naše audity to musí reflektovat. Například DAS ukazuje, že Eh, chyby v řádnosti eh, často souvisí s tím, že prostředky nesplnily cíl nebo nebyly optimálně vynaloženy. Máme zde typické chyby v našich, eh, to se týká platby, které jejíž cíl nebyl zcela jasný. Eh, kromě toho eh, musíme identifikovat eh, konkrétní případy, kdy plnění cílu může být ohroženo. A kromě toho musíme vidět souvislosti, tady například kde chybí řádnost, tam může jít také o to, že Eh, nejsou dosahovány cíle. A proto my navrhujeme také úpravy legislativního rámce. No a tím se dostávám k tomu eh, závěrečnému a možná nejzávažnějšímu důvodu, a je to a sice to jsou to je veřejný zájem. Eh, audity neprovádíme pouze proto, že musíme, ale jde nám o to, aby každá chyba eh, byla efektivně odhalena a aby bylo poukázáno na zodpovědnost. Naše strategické cíle eh, v letech 2013 až 2017. to je maximalizace hodnoty, kterou může náš účetní dvůr eh, přidat k spolehlivosti evropských veřejných financí. Priorita je, aby naše produkty, to znamená nejrůznější audity, eh, tvořily vyvážené portfolio, eh, které reflektuje nejlepším možným způsobem eh, našich zadavatelů, to znamená třeba vašeho výboru, ale také občanů EU občané mají právo vědět, jak se nakládá se jejich prostředky, zda to bylo eh, správné, zda to bylo účinné, efektivní a tak dále. A to si samozřejmě vyžaduje efektivní kontrolní mechanismy, tak aby účetnictví bylo spolehlivé, aby byla respektována finanční pravidla a předpisy a aby cílů bylo dosahováno co nejefektivnějším způsobem. Pokud se týče účtů Evropské unie, v řadě let eh, je, spolehl, je spolehlivost těchto účtů zajištěna. Eh, my stavíme své audity také na eh, řadách eh, výsledků, čili sledujeme také trendy. Eh, pokud se týká řádnosti, tak tady ten obrázek není úplně růžový. V posledních letech skutečně identifikujeme významnou eh, míru chybovosti. Eh, v roce 2011 to bylo 3,9 Pokud se týče výsledků dosažených v rozpočtu, tak eh, podat celkový obraz není sa jednoduché, je to v podstatě nemožné. První dva dodatky k našim auditům ukazují, že zatím nemáme eh, zcela eh, dohotovenou tu architekturu veřejné kontroly. Stále ještě eh, sledování, vyhodnocování není dostatečně silné. Současný stav finančního řízení a kontroly se odvíjí a dá se vysvětlit tedy historickým vývojem. Komise začala měnit interní řízení kontrolních mechanismů, včetně toho akruálního účetnictví a šlo o vytvoření integrovaného interního kontrolního systému. Účetní dvůr samozřejmě pomocí svých auditů přispěl k vytváření těchto rámců. My jsme eh, předložili eh, model eh, jednoho jednotného auditu, kde jsme vysvětlovali jednotlivé aspekty. V současné době je to tak, že Evropská unie se zatím soustředuje na řádnost plateb. A cílem ovšem bylo eh, snížit eh, neregulární, tedy nesprávné platby eh, na úroveň nižší než 2%, poněvadž to je vlastně hranice také pro účetní dvůr. A je to tak, že ta chybovost pořád je ještě příliš vysoká, tedy jsme nad těmi dvěma procenty. A je třeba říci, že od roku 2006 ovšem tato chybovost eh, klesá. V roce 2006 jsme byli na 7% a v roce 2011 jsme na úrovni 3,9. Ne, nepadá to úplně lineárně, trošku to kolísá, ale to jsou technické záležitosti. Jak víme, eh, účetní dvůr varoval, že eh, v určitém momentu eh, další náklady, tedy zvyšování nákladů na zlepšování auditních výsledků, začíná být příliš drahé vzhledem k dosahovanému efektu. Takže eh, to nás vedlo k doporučení zvažovat změny v konstrukci určitých systémů a programů. A to nás dovedlo k výsledku, že třeba se tedy více soustředovat na účinnost, na eh, efekty dosahované evropskými penězi. Ovšem, eh, tento nový přístup by neměl podkopat eh, řádnost výkladu výdajů. Proto v roce 2010 účetní dvůr vyzval komisi, aby si stanovila priority výdajů v příštím finančním víceletém rámci. Mně se domníváme, že kvalita, eh, kvalita eh, je měřena, kvalita výdajů je měřena jak souladem s pravidly a předpisy, tak eh, dosaženými výsledky. To má významné dopady a důsledky pro interní kontrolu, externí audit a také politický dozor. A zaměření na výsledky se musí projevit ve čtyřech velkých prvcích. To, je, to jsou um, řídící role a odpovědnosti, ty musí být jasně vymezené. Cíle, kterých je třeba dosahovat, opět jasné a měřitelné. Platební podmínky pro získání prostředků a požadavky na vedení účetnictví, kontroly, reporting výsledku, čili opět jednoduché, přehledné. To samozřejmě bude znamenat velkou, eh, velkou změnu, řekněme, mentality eh, v, jak u politických hráčů, tak u finančních eh, manažerů. Čili týká se to nejenom těch, kteří přímo pracují s těmi penězi, tedy na konci řetězce, ale de facto už na začátku. Je to záležitost konstrukčního nastavení celého systému. A to je eh, důvod, proč my se nacházíme ve velmi důležitém okamžiku, protože nové programové období je důležitá příležitost k tomu, aby bylo dosaženo pokroku návrhy programů eh, po roce 2013 obsahují eh, řadu různých prvků, které by se měly více soustředovat na dosažené výsledky. My jsme k tomu samozřejmě předložili stanoviska a návrhy. Eh, I váš parlament s nimi pracoval v tomto konkrétním kontextu. Ale jak víte, účetní dvůr se domnívá, že už eh, jsme zmarnili řadu příležitostí, přinejmenším tady na nejvyšší úrovni legislativy, zejména eh, je třeba více vyjasnit cíle, zjednodušit eh, programy, více provázat platby a výsledky a také výsledky a kontrolní, kontrolní systémy těch se to také týká. I přesto jsme přesvědčeni o tom, že mnoho příležitostí pro pozitivní změny na nižší úrovni legislativního procesu jsou k dispozici a zároveň když tyto programy a jednotlivé projekty jsou implementovány v rámci nového finančního rámce, financování, které poskytuje evropský rozpočet, bude založen do velké míry na grantech z pohledu našeho účetního dvora klíčová možnost zlepšit výdaje na EU v této oblasti je zlepšit i kritéria pro získávání těchto grantů. A to znamená platby na základě dosažených výsledků. Pan Skilakakis uvedl takový příklad. no, ten přístav bez lodí. Fina, finální platby by měly být propojeny s účinným využitím služeb v daném přístavu. Pokud by tomu tak bylo, proto teda rozdíl mezi plněním a výsledky těmito audity byl ještě menší, než tomu je v současnosti. Čili vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, z našeho pohledu jsou účetní dvůr si myslí, že tyto audity finančního charakteru, plnění pravidel, výkonnosti, to jsou velice důležité nástroje, které musíme využívat. A ti, kteří jsou zodpovědní za politický dohled nad finančními záležitostmi Evropské unie, musí přistupovat k tomu odpovědně. Proto si myslíme, že musíme spolupracovat úzce s Evropským parlamentem, musíme provádět audity a produkovat zprávy, které zároveň pomohou parlamentu převzít svou odpovědnost v této oblasti. A my doufáme, že parlament naopak využije optimálním způsobem všechny produkty, které účetní dvůr nabízí dojde k zásadním změnám v této oblasti auditu, odpovědnosti, například zavedení nových finančních nástrojů. A my se snažíme podporovat Evropský parlament tím, že připravujeme různé dokumenty, revize, stanoviska, která analyzují dopady tohoto dalšího vývoje pro finanční řízení, audit a odpovědnost účetní. Ovšem my samozřejmě audit neprovádíme v nějakém váku. Budeme provádět audity i do budoucna. To znamená, to, jakým způsobem je budeme provádět, bude záležet i na tom, jak se vyvine vnitřní rámec kontroly. Je to taková pyramida zajištění či garance, pokud jde o evropský rozpočet. Samozřejmě, že to ještě musíme zkompletovat, dopracovat toto finanční nařízení z dola nahoru. Pokud má Evropská komise pokrat, poskytovat dostatečné vhodné informace, pokud jde o chybovost na základě této kaskády, bylo by to opravdu zásadním vstupem a příspěvkem pro hodnocení DAS. Tyto cíle v oblasti výkonu by měly být využity jakožto manažerský nástroj. Na základě takových eh, stavebních bloků si myslíme, že by hodnotící zpráva komise a článek 318 smlouvy by mohl sloužit jako základ pro revizi v této oblasti. Samotná hodnotící zpráva by mohla podléhat samozřejmě auditu. Samozřejmě, že interní rámec této oblasti připravuje představuje i možnosti pro náš účetní dvůr pro spolupráci s národními účetními dvory. Toto je možnost, kterou neustále diskutujeme i s kontaktním výborem a našimi národními eh, protěžky, například podobně, jak už eh, dneska je tady zastoupen francouzský účetní dvůr, podobně máme kontakty s ostatními 27 státy. Toto je zásadní. Všechny tyto aktivity jsou zásadní pro reakci na výzvy v této oblasti, jednotný mechanismus v této oblasti, pokud je ekonomické řízení v rámci ekonomického semestru. To jsou další příklady spolupráce mezi nejvyššími auditními organizacemi, které umožní parlamentům i občanům získat pln, úplný obrázek o výsledcích. Vážený pane předsedo, milí poslanci, poslankyně, omlouvám se, že to bylo tak dlouho, ovšem lepší odpovědnost v této oblasti, pokud je o využívání veřejných fondů EU, potřebujeme ji pro posílení legitimnosti v této oblasti, v očích našich občanů, v důvěru, posílení důvěry našich občanů. My budeme pokračovat v tomto našem úsilí a snažit se pomáhat Evropskému parlamentu i ostatním institucím dosažení tohoto cíle. Jsme si vědomí i rizik, poskytneme dostatečné záruky, poskytneme tam, kde to bude zapotřebí dostatečné Eh, vedení. Děkuji. Děkujeme, vážený pane předsedu. Toto byl pohled účetního dvora. Mě to některé ty záležitosti mě dostatečně překvapily. Ano, ta orientace na výkony, to znamená nejenom soulad, ale i výkony, výsledky. Soulad je hlavní prioritou výkony samozřejmě rovněž. A nyní bychom se zeptali, jak se na to dívá Evropská komise. Vážený pane komisaři, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane Kaldiero, vážený pane místopředsedo, poslanci, poslankyně, dámy a pánové, Využití výsledku a dopad těchto indikátorů z pohledu Evropské komise, to je téma mého příspěvku. Předřečník již zdůraznil to, že několik posledních let věnujeme větší pozornost této oblasti, pokud jde o audit na základě výsledku a pan předseda Caldera to zdůraznil ve svém příspěvku. Toto vítáme ze strany komise, jelikož výsledky těchto auditů nám poskytují důležité informace o výkonu našich programů, o výsledcích, o jiných aktivitách a zároveň určité nápady, jak pokračovat, zlepšit a tak dále. Proto jsem nesmírně rád, že o tomto tématu a jednotlivých aspektech tohoto tématu hovoříme eh, v dnešním slyšení. Důvody a důležitost takého adetu jsou jasné. Právě rámce jednotlivých programů se zaměřují čím dál tím více na výsledky, nejsou zaměřeny pouze na inputy, na vstupy a výstupy očekávané výsledky implementace těchto programů a nástrojů by měly být jasně identifikovatelné a měly by eh, zároveň poukazovat na cíle našich politik. Tyto programy by měly rovněž mít měřitelný dopad a měly by být navrženy tak, aby umožnili periodické měření tohoto dopadu. Návrhy komise pro následující programové období obsahují jasné příklady takových výsledků nebo tohoto přístupu zaměření na výsledky finanční, ekonomická, krize vyžaduje od nás, ode všech nový přístup, který veme v potaz důležitou to z konsolidace veřejných financí v tomto obtížném ekonomickém období, eh, programové období 2014-2020, poskytuje stabilní investiční horizont, který se snaží získat dostatečné investice pro růst a zaměstnanost. Ovšem podmínky pro úspěšné programy v této oblasti musí být zaměřeny na ty správné priority a na maximální výsledky. Evropská komise předložila mnoho konkrétních návrhů, hlavních směrů směru s cílem zajistit kvalitu výdajů a zlepšení kvality výdajů. Dovolte dva příklady. Nejprve obsah síle programů, které budou úzce propojeny se strategií Evropa 2020 pro růst a pracovní místa. Již jsem se o tom zmínil, potřebujeme propojit naše priority v oblasti výdajů s našimi celkovými politickými cíly ozelenění výdajů do zemědělství, to je jeden příklad, tematické zaměření strukturálních fondů, to je další příklad. Druhá možnost, strukturální fondy by se měly propojit s makroekonomickými politikami, s prioritami, které z toho vyplývají. Jsou navrženy tak, aby zácný kapitál, který potřebujeme, reagoval na nedostatky, které byly identifikovány v doporučeních pro jednotlivé země, které představila komise a které schválila rada. Evropská komise navrhla své eh, postavila své návrhy pro, nový program, pro nové programovací období eh, s cílem silného rámce, proto jsme se zaměřili na efektivnost a účinnost. Nový výkonnostní rámec obsahuje tři důležité prvky. Jednak je to sada hlavních cílů, které chceme dosáhnout propojením síly Evropa 2020 Evropská unie 2020 a jsou zde indikátory, které se zaměřují na evropskou přidanou hodnotu, efektivitu, účinnost a celkový dopad na hospodářství a společnost. A třetí záležitost, tento nový výkonnostní rámec obsahuje dále možnosti pro monitoring a hodnocení s cílem zajistit dostatečná data Toto umožní i včasné vykazování o výsledcích a výkonnosti a umožní auditorům lépe identifikovat lepší kritéria pro audit, na základě kterých se budou měřit výsledky jednotlivých programů. Podíváme se na strukturální investiční fondy pro období 2014-2020. To je jeden příklad. Co zde vidíme? Je zde propojení mezi programy na jedné straně a politickými prioritami EU. Strukturální fondy by se měly využít pro poskytnutí podpory naší strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Druhá záležitost. Tento nový společný strategický rámec pokrývá pět strukturálních fondů a bude vytvořen proto, aby pomohl stávajícímu programovému období a zajistil konzistentnost mezi jednotlivými cíly. Třetí záležitost. Komplexní výkonnostní rámec, který nám v každé oblasti, v každé prioritě, indiká mm, ukazateli nebo cílek, umožní hodnocení kvalitativního i kvantitativního charakteru. Bude to zahrnovat finanční indikátory, které budou propojeny s výdaji, dále indikátory výstupné a výsledky. A na závěr je to systém monitorování a hodnocení, který je založen na těchto cílech a indikátorech. Bude to obsahovat podrobnou ex ante, podrobné ex ante hodnocení daného programu a ex post hodnocení, které bude eh, se zabývat především účinností a efektivností vynaložených prostředků. Podobný přístup jsme využili i v rámci reformy společné zemědělské politiky. A nyní, jestli dovolíte, jeden, jedna záležitost, která je propojena s celým rámcem vykazování. Článek 318 hodnotící zprávy byl ehm, založen Lisabonskou smlouvou. Od finančního roku 2010 Evropská komise poskytuje takovou zprávu každoročně, kde eh, jsou popsány všechny výkonnosti všechny cíle. Spolupracujeme s rozpočtovým výborem a Evropským účetním dvorem na neustálém zlepšování této výroční zprávy. Nový výkonnostní rámec poskytne nástroje pro eh, lepší řízení těchto potřeb a samozřejmě i požadavku ze strany jednotlivých orgánů. Všechno máme postaveno eh, eh, zahrnuto v akčním plánu, který je založen na nedávné hodnotící zprávě pro rok 2012. Informace o výsledcích, výkonech ze strategického eh, plánovacího a programovacího cyklu komise musí být lepším způsobem integrována v této zprávě indikátory, jednotlivé milníky, cíle, které jsou v těchto programech zahrnuty, budou zároveň součástí manažerských plánů komise a budou rovněž zahrnuty a budeme o nich eh, informovat podrobně v našich zprávách, výročních zprávách o jednotlivých aktivitách. Celková hodnocení výkonnosti, celková výkonnost bude hodnocena v zprávě, v hodnotící zprávě, která zajistit to, aby jsme zde měli relevantní data o výkonnosti jednotlivých programů a budeme je prezentovat konzistentním a komplexním způsobem. Ovšem počítáme s dalším zlepšením Například budoucí hodnotící zpráva bude obsahovat úplně rámec pro monitoring, hodnocení, vykazování až do konce dalšího víceletého finančního rámce. Tento rámec bude především obsahovat celkový přehled klíčových cílů jednotlivých programů, hlavní indikátory, dále různé možnosti monitoringu a samozřejmě časový harmonogram a obsah hodnocení. Pokud jde o agendu inteligentního řízení přijdeme s novými hlavními směry, které by lepším způsobem propojily naši politiku v oblasti hodnocení a nového výkonnostního rámce. Dámy a pánové, jak vidíte, na základě této stručné prezentace Evropská komise již přišla s konkrétními iniciativami. Snažíme se zlepšit výkonnost výsledky našich programů indikátory již byly definovány pro stávající programy a budeme je definovat i pro další programy a projekty, které nás čekají v následujícím finančním období. Jsme připraveni implementovat eh, tento nový přístup založený na výkonu, výkonnosti a výsledcích. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. A teď je čas na otázky, reakce a tak dále. Jako první promluví pan Píper. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Informace prezidenta účetního dvora a pana komisaře byly opravdu ohromné, velmi směřovaly i směrem do budoucnosti. Bylo tam rozpoznat jasná výle, vůle dosáhnout zlepšení v oblasti transparentnosti, kontroly účinnosti evropských finančních prostředků. Nechci zacházet eh, tady do detailů v těch věcech, se kterými souhlasíme. Soustředím se na ty oblasti, kde vidím velké nebezpečí pro další vývoj Evropské unie, pokud by skutečně došlo k tomu, že bychom to realizovali skutečně tak, jak to právě nadnesl pan komisař Šemeta. Členský stát by si nikdy nedovolil kontrolovat rozpočtové prostředky Například ve smyslu zase podařilo e, odstranit nezaměstnanost, či zase podařilo e, zavést v nějakém podniku inovace, či dokonce e, by se neodvážili takovéto věci počítat, tedy zda pomocí nějakých konkrétních peněžních prostředků dosáhli tolik a tolika nových pracovních míst a tak dále. To by v Německu nebo ve Francii vedlo ke katastrofě, protože takováto, takovéto politické sliby bychom v členských státech nemohli nikdy dodržet. Chci tím říct, že ten přístup, ehm, který je založený na výsledcích, na těch indikátorech, by byl špatný. Jistě, měřit něco pomocí indikátoru je jistě správné, ale prosím, soustřeďme se na věci, které skutečně spadají do evropské kompetence, které skutečně vytvářejí evropskou přidanou hodnotu. Jako příklad uvedu, vy jste to také uváděl, eh, se to týká například infrastruktury, či eh, eh, týká se to počtu inovací v podnicích, pokud mají nějakou obzvláštní přidanou hodnotu. To je třeba dobře měřit, je to možné dobře měřit. Ale když se podíváme, pane komisaři, šeme to na ten seznam těch indikátorů, které vypracoval váš kolega Andor, já tady nadnesu jen to, co mě tady spontánně napadá. Počet lidí bez přístřeší, pokud se snížil, tak se nám podařilo pomocí evropských peněz dosáhnout mnohého. Počet dětí ve věku do tří let, které jsou v zařízeních pro děti, to je také indikátor, který navrhuje pan kolega Andor. Takže čím více dětí mladších tří let bude v takovýchto zařízeních, tím lépe se prý e, budou e, využívat evropské prostředky a údajně je tím možné e, měřit úspěch počet dětí, které dosáhnou vyššího školního vzdělání. Tedy například pokud v Německu opustíte vzdělávací zařízení s maturitou, tak to údajně bude úspěch. Čím více dětí bude mít maturitu, tím větší bude údajně evropský úspěch. To snad není vůbec pravda, mohu pouze podotknout. Právě v Jižní Evropě máme problém v těch středních kvalifikačních kategoriích a ne v těch vyšších. A říkám to také proto, protože ty věci, o kterých jsem se není zmiňoval, ono to zachází až po kulturní místa, například počet návštěvníků divadel, to je také indikátor. Čím více návštěvníků budou mít kulturní zařízení, tím více evropské přidané hodnoty se vytvořilo. Já mohu Evropskou komisi a všechny ostatní pouze varovat před takovýmto příspěvkem. Přece není možné, abychom pomocí takovýchto indikátorů měřili evropský úspěch, protože z 98,9% je toto v kompetenci členských států. To je klasický případ subsidiarity. Evropská unie je v tomto pouze třešničkou na dortu. To je takový typický efekt, eh, že se vlastně Unie s něčím sveze, protože k těm úspěchům by docházelo i bez Evropské unie. A proto říkám, pane komisaři, vy jste na cestě, která je naprosto chybná. To vede k jistému druhu plánované ekonomiky, kde máme skutečně pocit, že můžeme pomocí evropských peněz nastavit kritéria, cíle a potom, že je tedy, že tedy po pěti letech to celé změříme a změříme to podle toho, že se podíváme na to, kolik dětí jsme dostali do předškolních zařízení pomocí evropskými penězi. Dámy a pánové, jestliže budeme takto měřit nějak úspěch, tak v plné čáře stroskotáme, protože my pomocí těch pár miliard eur, které v Evropě máme, ani nejsme schopni je tak efektivně používat, jak bychom si přáli. A chci říct oběma pánům, jak panu Šemetovi, tak panu Kaldejrovi, že je skutečně prosím, aby se tomuto věnovali aby zohlednili to, co my říkáme. My jsme požadovali eh, měření výsledků a indikátory. Eh, ten základ, ze kterého se vychází, je správný, ale ten nárok měřit evropský úspěch pomocí těch sociálních indikátorů, tento přístup je z mé strany opravdu zcela chybný. Děkuji. Děkuji. E, takže e, my bychom teď e, si vyslechli otázky. Pan Sigmantas Balčitis. A, a po něm ještě pan Skilakakis a pan Jean Ody. Já bych rád eh, poděkoval panu komisaři a prezidentům účetních dvorů za předložené jasné návrhy. Zkušenost z jiných zemí nám ovšem nedává jasné odpovědi na to, jak efektivně eh, využívat zdrojů. Je třeba říci, že samozřejmě evropští občané potřebují vědět, jak efektivně a kde se jejich peníze utrácejí. E, skutečně e, je tady to nebezpečí, že by se z nás mohlo stát něco jako plánovala ekonomika, ale na jedné straně je e, třeba se rozhodnout, co chceme. Chceme posílat skutečně peníze do členských zemí, anebo jde nám spíše o hesla a slogany, jak by bylo vhodné používat evropské peníze, ale poněvadž je to složité, tak to nemůžeme využít. Já to vidím tak, a to je moje zkušenost, že Evropská unie nemá dostatek prostředků, eh, aby řešila všechny problémy. To třeba na Litvě, v případě Litvy, ty prostředky eh, znamenají asi sedminu rozpočtu. A pokud bychom eh, do budoucna, tedy pokud bychom byli úspěšní do budoucna, by nám těch cílů zřejmě ubývalo. Nedvedu si představit, jak využívat fondy, pokud nebudeme mít jasné indikátory, jasné cíle a principy měření dosahování cílům. My jsme mm, jste měli velmi jednoduchou zprávu o energetické účinnosti a auditoři na to odvedli také obrovskou práci. V členských zemích se pro tento účel eh, utratila spousta peněz a Někde to bylo efektivní a někde se zjistilo, že tyto prostředky se vrátí za 400 let. V jiných členských zemích eh, se nám vůbec nepodařilo dopracovat k datům, eh, podle kterých by se dalo cokoliv měřit. Takže já bych eh, měl návrh, jelikož komise je ochotná reformovat eh, cíle v různých oblastech, jako je třeba sociální energie nebo doprava. Auditoři evropští ve spolupráci s národními institucemi by měli zhodnotit, zda zvolené cíle připouštějí měření efektivity vynakládaných prostředků. Jinými slovy, komise by měla stanovit cíle a účetní dvůr by je měl takto posoudit dříve, než je schválíme. ty problémy implementace fondu by se samozřejmě daly mm, debatovat hodiny a hodiny a mm, výsledek by klidně mohl být, že od členských zemí jsme nedostali dostatek údajů a mm, tudíž e, nelze nic posuzovat. Já si uvědomuji, že je to takový monolog, e, nicméně Já mm, myslím, že bych tady měl návrh, abychom určité věci vyhodnocovali správně. Děkuji a nyní pan zpravodajský Lakakis. Děkuji. Především eh, bych chtěl eh, poděkovat eh, předsedovi účetního dvora i panu komisaři. Mám otázku a poznámku. Otázka na předsedu účetního dvora. Opět týká se to těch eh, rizikových oblastí, ty high risk areas, eh, jak nám to eh, prezentoval váš americký protějšek. Zajímalo by mě, jaké vaše high risk areas máte identifikovány a jaké postupy, jaké akce chcete doporučit pro agentury, pro komisi a také pro váš účetní dvůr. Otázka, jestli tedy ta identifikace nejrizikovějších eh, bodů míst, eh, jestli na to je nějaká strategie. A komentář. Eh, občas měření může vést k katastrofálním výsledkům. Samozřejmě, pokud máme cíle, které jsou nedosažitelné, pak tedy ta eh, čísla, respektive jejich měření eh, vypadá katastrofálně. Ale my tady katastrofy máme. Jsou to eh, například čísla počty nezaměstnaných, zvláště v některých členských zemích. Strkáním hlavy do písku a odvoláváním se na národní suverenitu to eh, prostě, to je, to je výmluva. Hlavně se nedotknout národní suverenity. Já si myslím, že takto postupovat nelze. Budeme-li se vymluvat na národní suverenitu, nepodaří se nám vybudovat konkurenceschopnou Evropu. A de facto už třeba eh, v oblasti fiskální eh, se od národní suverenity do značné míry upustilo. A když si vezmete, že tady jsou vlastně rozpory, protože eh, máme zde v vozovkách federální peníze, které se potom na vnitrostátní úrovni nevyužívá efektivně. Právě, že je to ta federální úroveň, která může fiskální situaci zlepšit. Ve Spojených státech e, je to uspořádáno úplně jinak. A my teď říkáme, že to v podstatě ani nechceme měřit. Podle mě to bude velká překážka budoucí konkurenceschopnosti Evropy. Protože když toto nemáme ambice ani měřit, no tak jak můžeme být konkurenceschopní? Já bych jenom připomněl naše úsilí začátkem století. Jsme měli ambici stát se nejkonkurenceschopnější a nejinovativnější světovou ekonomikou. My jsme ovšem neřekli, jak to budeme eh, měřit, no a kde jsme skončili. My tady skutečně jsme to nesplnili. Děkujeme za všechny tyto poznámky. Jean-Pierre Ody má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych rovněž poděkoval našim panelistům, váženému komisaři, předsedovi účetního dvora. Rád bych poděkoval všem panelistům. Ano, za několik měsíců nás čekají volby a já prostě si kladu otázku. Hmm všechny vlády, zvolení zástupci, místní zástupci, veřejná hmm, zpráva a tak dále, zda vůbec skutečně ho dostatečně si uvědomujeme, jakým za efektivním způsobem vynakládáme naše veřejné prostředky. My hovoříme zde na evropské úrovni, národní eh, účetní dvory kontrolují národní rozpočty, na regionálních úrovních rovněž v některých státech mají své účetní dvory. A v rámci těchto třech výdajů veřejné zprávy na národní úrovni, na eh, regionální úrovni, na eh, úrovni EU, nemáme nějakou společnou vizi. A já se trošku obávám, že naši občané mají pocit plítvání, plítvání těchto eh, výdajů bez kontroly, zdvojení výdajů a tak dále. Já bych vám připomněl ještě jednu záležitost a rád bych se zeptal když nemáme dostatek fina- veřejných finančních prostředků, mohli bychom se pokusit udělat audit takových úspor, které bychom mohli udělat v těchto třech oblastech výdajů, tím, že bychom to propojili. Nehovořím samozřejmě o tom, že bychom zde zasáhli do suverénních jednotlivých států, to není možné, ale jak si spojit to všechno, propojit to. Několik příkladů já jsem byl u 7. rámcového programu s právodajem a bylo nám řečeno, jednak jsme tam měli vědecký výzkum, který byl financován um, například násobně na národní i evropské úrovni bez nějaké koordinace. V diplomacii máme stovky různých například zastoupení v cel, na celém světě, delegace Evropské unie, vnější služba, naše velvyslanectví, které dokonce se nemůžou podělit ani o nějakou kopírku a šépové vlád budou v prosinci hovořit o obraně a doufám, že se tomu rovněž budou věnovat, protože tyto rozpočty rovněž mají obrovský dopady na národní rozpočty a tak dále. Prostě nebudeme mít dostatečné armády za chviličku, aby nás chránili v Evropě a možná nastal okamžik, abychom spojili eh, výdaje v této oblasti. Rozvoj členské země, investují do různých regionů a tak dále. My, Evropská unie, máme svůj vlastní rozpočet pro rozvoj. Já se ptám, za bychom neměli mít nějaký audit mutualizace těchto úspor. Samozřejmě nebudeme se dotýkat suverenity, ale budeme hovořit o účinnosti, efektivitě veřejných výdajů na všech těchto třech úrovních, na úrovni Unie, na úrovni regionu, na úrovni členského státu, to znamená tři exekutivy, Evropská komise, vlády a samozřejmě místní zastoupení. Měl by to být nezávislý audit, Um, účet, Evropský účetní dvůr by ho mohl provést národní účetní dvory, vytvořili by zprávu a tato zpráva by byla poté prezentována ve všech pracovních jazycích a byla by to jednak teda mm, důležité z politického hlediska pro národní parlamenty, Evropský parlament, analyzovat to, podívat se, zda skutečně to hodnocení našich projektů je efektivní, účinné u všech výdajů, nejenom u evropských programů nejenom u například regionu Limuze nebo rakouské vlády, ale jak si ucelený obrázek veřejných výdajů, protože v tomto období nedostatku veřejných prostředků, pokud si myslíme, že máme společný cíl, tak si myslím, že bychom zároveň měli dosáhnout možnosti spolupráce v této oblasti. Ano, my jsme o tom hovořili, audit zákonnosti, řádnosti, hodnocení efektivnosti evropských programů a projektů. Ovšem já prostě bych před takovým důležitým panelem vám chtěl říct si moje obavy. Já jsem poslanec několik měsíců před volbami a rád bych se zmínil o těchto obavách našich občanů. Děkujeme. Říká pan předseda, děkujeme. Žánu Pěru Odýmu, neměnáme už další přihlášené do diskuse. Máme trošičku více než půl hodinky k dispozici. Pane předsedo Caldero, pane komisaři Šemeto, v tomto pořadí bych vás požádal, abyste se s námi podělili o váš pohled na tyto otázky, reakce na eh, pana na to, co řekl pan Saltides nebo pan Ody. Prosím, pane předsedo. Kaldehro, děkuji za slovo, pane předsedo. A děkuji rovněž za ty otázky, za připomínky, které jste padly na základě našich příspěvků. Pane Pipre, myslím, že vaše poznámka směřovala na princip subsidiarity v Evropské unii. A když Evropská unie schválí svůj rozpočet, finanční rámec, politiky pro Evropskou unii, financování, je zde zásada evropské přidané hodnoty, která by měla být hlavní při těchto politikách. Není to na auditorech, aby řekli, o které priority jde, o které politiky jde, o které prostředky či nástroje jde, ani dokonce indikátory, které to měří. My můžeme poskytnout náš pohled, náš názor, pokud jde o výsledky, pokud jde o stanovené cíle. Efektivní účinné využití evropských fondů by mělo být měřeno na základě toho, co Evropská rada a co Evropský parlament dohodne. To, co splňuje evropskou přidanou hodnotu a ty nástroje, které se mají využít při dosažení těchto cílů. Pan Balsites, myslím, se zmínil o tom, jak se taková protiváha této tohoto bodu. Máme zde evropské politiky, programy, které financujeme na evropské úrovni. Potřebujeme mít i takový ucelený evropský obrázek o celé této problematice. Ano. Když hovoříme o kohezní politice, strukturální politice a tak dále, je tam právě kofinancování, které je klíčové. Je tam národní rozpočet, ale zároveň evropský rozpočet. Čili to je prvek který rovněž volá po dohodnutých cílích v rámci víceletého finančního rámce. A myslím si, že právě ten návrh komise by mohl být takovým nástrojem, protože ty indikátory dosažených výsledků to jsou pouze nástroje, které by měli využívat především manažeři pro monitoring, pro přizpůsobení případné změny a poté auditor do toho vstoupí s přidanou hodnotou a řekne, dobře, udělali jste to tímto způsobem, ovšem zapomněli jste na jeden aspekt nebo něco jiného, nebo u dané politiky, řekněme, něco nebylo pokryto daným indikátorem, čili je tady určité bílé místo. Když se na to podíváme jako na nástroje, které mají lépe využívat finanční prostředky, které jsou k dispozici. Pro beneficienty těchto fondů v EU, tak bychom, tak samozřejmě musíme ale u toho respektovat politiky EU, politiky, které naopak jsou lépe řešeny na národní úrovni, to je právě ta subsidiarita. A zároveň Evropská strategie pro rok 2020, která do toho vnáší určitou další úroveň. To znamená některé aktivity, které budou pokryty na základě národních programů, národních indikátorů. Financovat to budou národní rozpočty, čili ne všechno bude financováno z EU rozpočtu, pane Pípre, proto vás chápu ve vaší poznámce, že my se snažíme dosáhnout takovou tu ucelenou jednotnou evropskou úroveň. Já nehovořím o tom, zda ty politiky jsou těmi nejlepšími, to je na vás a na radě. Všem chtěl jsem to zasadit do správného kontextu. Co můžeme udělat my, abychom vám pomohli z účetního odbora? podívat se na to, zda ty cíle jsou dostatečně jasné, jednoduché, měřitelné, byly monitorovány, vzali manažery v potaz feedback u implementace, snažili se to přizpůsobit, lépe reagovat na cíle, které byly stanoveny na počátku a tak dále. Pane Skila, jak jsi? Vaše otázka je konkrétní, která se rovněž já se tím vrátím k mé předchozí prezentaci. V roce 2010 my jsme, my jsme předložili takový eh, dokument, kterému jsme říkali Aris Paper. Asi to bylo tak diskrétní, že si ho nikdo nevšiml. My jsme chtěli, aby se váš parlament, komise, rada věnovala těmto jednoduchým bodům, které zatím nebyly zahrnuty do těch návrhů nového finančního rámce. Prostě chceme, aby ty programy byly jednoduché, abychom si nekomplikovali život. Co to znamená to vysoké riziko? Ti, kteří připravují legislativu, na to mohou poukázat. Čili ti, kteří jsou odpovědní za legislativu, my jsme eh, je chtěli upozornit na to, aby nekomplikovali příliš věci, protože pokud je budou komplikovat, tak jsou zde s tím spojená rizika problémových plateb, komplikovaných interních kontrolních systémů a tak dále. Definice jasných odpovědností a pravidel na řídící úrovni. Protože zde máme evropskou úroveň, národní, regionální, místní pro zpracování výdajů a tak dále. Prostě musíme vědět, kdo je odpovědný za co a musíme o tom mít jasný jednoduch, obrázek jednoduchým způsobem poskytnutý, pokud nemáme jasné cíle, které chápou všichni v daném řetězci. Tak je s tím spojené riziko nevhodné implementace. Čili když jsme to připravovali, možná to bylo právě v tom období změny na straně Evropské komise. Parlament v roce 2009 rovněž vstupoval do nového období. Čili byl to nový parlament, nová komise na začátku roku 2010. My jsme chtěli obrátit pozornost na ta rizika toho celkového rámce. Landscape Review, to je takové cvičení, které děláme v současné době, všechná rizika v oblasti finančního řízení, či takové zmapování situace. Čili nadchází nové programovací období 2014-2020, čekají nás evropské volby do Evropského parlamentu, budeme zde mít nový parlament, novou komisi na podzim, čili to podle nás opět je dobrá příležitost, abychom předložili a upozornili na rizika tohoto finančního řízení. A tím reagujeme na vaše obavy, doufám. A zároveň budete-li o tom mít zájem, můžeme vám předložit další informace. A na závěr omlouvám se za to, že mi to trvá tak dlouho, všechny tyto poznámky. Pane Ody, my už jsme o tom hovořili, několikrát to není nic nového. Relevantní výzkum a tak dále, to jsou věci. Váš výbor dneska hovořil o sedmém rámcovém programu rovněž. Čili prezentovali jsme vám výsledky naší práce. A my si myslíme, že práce s národními účetními dvory nejenom v této oblasti, ale i v jiných oblastech ještě skýtá mnoho možností a příležitostí. Evropský semestr například. To vyžaduje ekonomickou koordinaci, to, aby členské státy vzali v potaz doporučení rady, komise. Komise by to měla monitorovat. Ovšem my nemůžeme toto úsilí udělat eh, sami, musíme spolupracovat s ostatními auditními institucemi a omlouvám se, pane předsedo, že mi to trvalo tak všechno dlouho. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, tady není třeba se není třeba se omlouvat, poněvadž všechno, co říkáte, je krásné intelektuální cvičení a navíc příjemné. Pane komisaři, jste na řadě. Děkuji, já se pokusím o stručnost při odpovídání na otázky z debaty. Především pan Pípe eh, Skelakakis a Balčetis eh, de facto hovořili o stejné věci. Eh, oproti panu Kaldejrovi já nevidím rozpor v tom, co jste řekli. Především chci říci, že na rozdíl od jiných právních systémů, my zde máme regionální strukturu, která má programy odvozené od eh, platné legislativy. To jsou politiky soudržnosti, zemědělská politika, to všechno je třeba dohodnout s radou. Čili naše výdaje jsou odvozeny od platných zákonů. A na rozdíl od předchozí období máme daleko jednodušší a přímější cíle. A dokonce zde máme i klíčové eh, indikátory, podle kterých lze lecos měřit. A na tom jsme se dohodli eh, s našimi legislativními orgány. A tyto indikátory eh, bude pravděpodobně používat eh, soudní, pardon, účetní dvůr eh, v okamžiku, kdy nastane čas auditu. Mezitím ovšem je třeba, abychom si provedli své vnitřní benchmarky, a zajistili, aby a abychom eh, se prostě nedostali do daných situací. Čili tak to nějak eh, vypadá, řekl bych, pyramida průběžných ukazatelů, které nám umožňuje plnit eh, ty definitivní ukazatele. S panem Píprem souhlasím v tom, že naše indikátory by neměly být eh, příliš intruzivní. A my jsme se pokusili jejich počty, počty těchto ukazatelů ve strategických systémech řízení držet eh, na poměrně nízké úrovni, tedy omezit její počet, jsem chtěl říci. Máme zde konkrétní ukazatele směřující k sociální politice, samozřejmě máme sociální fond, který také vynakládá prostředky podle předem dohodnutých cílů a pak máme také konkrétní ukazatele. A v této souvislosti eh, je třeba dospět k ukazatelům, které budou relevantní. Prostě eh, máme evropské peníze a nemůžeme spolehat na to, že všechny sociální problémy nám vyřeší právě tyto prostředky. Já plně souhlasím s tím, že ukazatele v této konkrétní oblasti musí být relevantní, musí odpovídat otázka eh, a musí odpovídat prostředkům, objemu prostředků, které proudí do jednotlivých programů. Evropské peníze jsou v podstatě jakýmsi facilitátorem, eh, katalyzátorem pro místní financování. Ehm, já jsem zřejmě už tímto odpověděl také panu Balčetisovi. Eh, jak jste řekl, tak eh, naším cílem je propojit všechny úrovně cyklu strategického plánování v komisi a je třeba, abychom eh, tyto ukazatele eh, vyplývající z legislativy reflektovali v každoročních cílech a ty pak hodnotili ve výročních zprávách. Máme tady takzvané hodnotící tabule, scoreboards, v výročním cyklu. A samozřejmě na konci tohoto řetězce ukazatelů budou hodnotící zprávy. A ty budou v příštím období eh, daleko kvalitnějšími se samozřejmě učíme za pochodu. asi budeme potřebovat ještě trošku více času, ale učíme se opravdu intenzivně. Už třeba hodnotící zprávy za rok 2012 jsou výrazným zlepšením oproti předchozím obdobím. K panu Odimu. Domnívám se, že je zde určitý potenciál eh, duplicity eh, výdajů. My samozřejmě toto nechceme a je to proti pravidlům a eh, pokud k tomu dojde, je to na úkor efektivnosti a účinnosti vynakládání našich prostředků, Co se ostatních eh, oblastí týče, to je diplomatický servis a obrana, to jste řekl sám. Já si také myslím, že v těchto oblastech, zejména v obraně, můžeme udělat mnohem více. Komise již předložila několik iniciativ, které v prosinci budou předloženy k debatě v radě. Ovšem, podle mého názoru, jde také o otázku politickou. Bez ohledu na to, že máme třeba nejlepší možný audit a nejlepší možné přínosy eh, v té či oné oblasti, třeba obraně nebo v diplomaci Evropské unie, tak přesto tady zůstává ještě otázka, kolik jsme si tady spojili z suverenity členských zemí. A třeba v těchto oblastech, které jste eh, zjistil, eh, tam skutečně eh, určitá, určitý potenciál, určitá chuť kombinovat a slučovat naše národní suverenity opravdu existuje. A já myslím, že tím jsem tady odpověděl vznesené otázky a pokud bylo nějaké další, samozřejmě jsem stále zde. Děkuji vám, eh, pane komisaři. Eh, vaše komentáře byly jistě na místě a byly přesvědčivé. A nyní mám příjemnou povinnost Eh, požádat pana zpravodaje Skela, Kakis, jestli by se ještě chtěl vyjádřit. Máme ještě zbývající čas. Ano, já myslím, že budeme moci eh, eh, skončit nebo zakončit toto slyšení, které bylo velmi užitečné no, o něco dříve, což není nic špatného. Já bych chtěl říci, že mm, bylo to poučné. Dozvěděli jsme se, jak se to dělá ve Spojených státech, a to, že my také eh, se začínáme řídit více podle dosahovaných výsledků, podobně jako eh, ve Spojených státech, kde se to dělá už dlouho, eh, tak to, že my následujeme poměrně pozdě, souvisí také s objemem prostředků, které máme k dispozici. Je to méně než 1% eh, celoevropského HDP. Eh, eh, ve Spojených státech je to zhruba 15 násobek. Takže samozřejmě zkušeností na americké straně bude na federální úrovni mnohem více než té. Jsem přesvědčen, že ještě máme na čem pracovat. Já e, určitě bych zdůraznil ještě jednou e, ty nejrizikovější oblasti. To mohou být konkrétní oblasti Eh, výdajů eh, geografické nebo podle nějakého určení, eh, kde může být více problémů než obvyklé. Já se domnívám, že přesvědčit evropské občany, aby se více peněz posílalo do evropského rozpočtu, je velmi obtížné, poněvadž je mnoho výhrad k tomu, jak vynakládáme tyto prostředky a ty přicházejí zejména ze zemi, kteří jsou, eh, tedy přispívají více, než kolik dostávají. Současně s tím jsou zde ještě další země, které se účastní eh, našeho společného úsilí. Jsou to země, které jsou možná eh, slabší v exportu, to znamená, že společný trh jim zase neprospívá tolik jako jiným, ale ty také mají zájem na lepším vynakládání evropských prostředků, eh, poněvadž eh, peníze budou zácnější v příštích eh, sedmi letech. Poptávka poroste. Měli bychom vycházet z toho, že je třeba začít měřením nikdy nevíte, jak se vám podařilo vynaložit prostředky, pokud se to nedá měřit. A já si myslím, že to by mělo být úplně první stádium eh, těch našich eh, ukazatelů dosahování výsledků. To řekl také pan eh, kolega Pípr, který zde už není. Musíme měřit to, co přímo souvisí eh, s vynaloženými prostředky. Je těžko nacházet eh, vazbu mezi tím, co jsme eh, vynaložili, jaké prostředky a co za to mohlo být. Pokud to začnete dělat tímto způsobem, takové měření nebude mít příliš smyslu a to bychom opravdu neměli zapracovávat do jakýchkoliv norem měření čehokoliv. Tady je skutečně třeba nastavit jasnou vazbu mezi prostředky a konkrétním úsilím. I to znamená spoustu měření. Například, když eh, řekneme, kolik, eh, dejme tomu, dopravců v procentech má přijít eh, jako z té a té národní oblasti, tak to se dá měřit. Že? Ale já věřím, že se budeme učit vlastními chybami, ale je to ještě dlouhá cesta a věřím, že účetní dvůr nám v tom může být velmi silně nápomocen. Já myslím, že je třeba eh, využít maximum, na maximum vaše zvláštní zprávy. A my jako výbor určitě toho využijeme maximum, využijeme maximálně k zlepšení eh, našeho vynakládání cizích prostředků. Děkujeme, pane zpravodaji. Já, Jean-Pierre, možná já, který jsme veteráni v tomto výboru, opravdu již eh, deset let jsme zde a v podstatě poprvé eh, zde mám, jsem získala tyto informace od předsedy účetního dvora. Všechno by mělo být donitováno na výsledky. A cílem eh, komise není v podstatě Eh, a cílem je, aby došlo k eh, dosažení cílu a především i z vysokých standardů, které jsme si v této oblasti stanovili. Čili děkuji, děkuji za vaše příspěvky, za reakci komise, to, co nám řekl pan Šemeta, to je trošku jiné než to, jak eh, se k tomu stavěla komise. Komise se většinou snažila bránit proti účetnímu dvoru. A najednou zde máme dvě prezentace nezávislých, nesmírně důležitých institucí, které jdou stejným směrem. Dosažení výsledku a úspěchu. Přesný audit je nejlepším důkazem vysoké důvěry, jak se říká. Všechno musí být eh, ověřeno, každé euro daňových poplatníků by mělo být dověřeno bez ohledu na to, kolik nás to bude stát. Ovšem měl by zde být přístup selektivní, přístup na základě dobrých, kvalitních informací. Musí to být ovšem informace, pod které se lidi podepíšou a ne nějaké nesmyslné informace. Protože jak jsme si kladli takovou otázku i před pár lety, jak by účetní dvůr mohl kontrolovat i auditory, nebo jak se vlastně auditoři navzájem kontrolují, čili jde o takovou takovou smyčku v této oblasti. Ještě, ještě jednou bych rád poděkoval všem za uh, příspěvky panu předsedovi Kalderovi, panu Šemetovi, panu Nimovi, panu Bertránovi. Děkujeme vám za vaše zkušenosti, prezentace, za odpověď na všechny otázky, které zde zasněly a rád bych poděkoval všem kolegům, kolegyním, kteří zde zůstali až do samotného konce. Zaslouží si to odměnu. A za pana Rejera předsedy bych rád ukončil dnešní setkání. Ještě jednou vám děkuji. Thank you